We can start? Můžeme začít. Bardzo proszę. Doufám, že jsou všichni připraveni, všichni přítomní. Vítám Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze posiedzenie. Všechny vás srdečně vítám. Zahájíme naši schůzi. A čím dříve začneme, čím, tím dříve můžeme naši schůzi ukončit. Jistě víte, že dnes dopoledne jsme měli schůzi koordinátorů, sdělení a informace z dnešního dopoledne vám poskytneme později tak abychom to ještě později mohli prohovořit a prozatím vás srdečně vítám na naší dnešní odpolední schůzi, protože mezi touto schůzí naší další bude uběhne mnoho času. Nejdříve tedy schválení pořadu jednání. Má někdo nějaké poznámky? Pan Jár, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak všichni víme, před námi je polední promiňte, letní pauza a e, při delegovaných aktech jsme měli dříve veliký rozpor s komisí. Komise e, co se týče agrárového, e, co se týče reformy zemní, společné zemědělské politiky, slíbila, že přepracuje delegované akty a já jsem se dozvěděl, že před několika dny tyto korigované delegované akty byly dány k dispozici a já bych chtěl poprosit o to, abychom na výboru dnes, ještě dnes, na naší poslední schůzi před polední pauzou, abychom dostali informace od komise o těch nových korigovaných delegovaných právních aktech. Je důležité, abychom se to dozvěděli ještě před lední pauzou. A to je důležité podle mě nejenom pro mne, protože se na nás obracejí lidé a chtějí vědět, jak to bude vypadat. Je třeba, aby lidé měli právní jistotu a vše souvisí s plochami ekologického zájmu, jak dobře víte, a proto je důležité ještě dojasnit tu záležitost s aktiv přenesené pravomoci. Takže já ještě jednou prosím, abychom to dnes převzali na pořad jednání, samozřejmě za přítomnosti komp kompetentního zástupce komise, který nám poskytne informace. Zároveň si říci, že mě poněkud rozhorčilo, že nám to nebylo dáno automaticky k dispozici, tak abychom to mohli skutečně pořádku projednat. Protože pokud se tomuto tématu budeme věnovat až po letní pauze, tak vlastně to otevřeme v době, když bude vše rozhodnuté. Takže mě skutečně poněkud rozhoštilo, že komise dala k dispozici tyto přepracované delegované akty dříve radě, mnohem dříve radě než tedy parlamentu. Děkuji. Nemusíte se kvůli tomu rozčilovat. Budeme se o tom bavit. Přijde to na pořad jednání. Ano, jako taková předběžná otázka. Zde mám následující prohlášení palestinský lid a obzvláště eh, pásmo Gaza nyní je masakrován státem Izrael. Každý den, který projde, situace je dramatičtější a proto moje frakce si přeje, aby výbor pro zemědělství tohoto parlamentu, aby apeloval na komisi, aby pozastavila veškeré dohody v oblasti zemědělství uzavřené s Izraelem eh, do doby, než tato situace skončí. Yes. Děkuji. Děkuji. A pan Des. Děkuji. Já jsem se nechtěl přihlásit, ale kvůli tomu minulého vystoupení, pane předsedo, já nemohu nereagovat. Není možné, aby jsme tady dávali na lavici obšadovaných pouze Izrael. Z Palestiny Každých 10 minut průměrně se vystřelí raketa směrem na Izrael, takže není možné tady pouze jednu eh, stranu tady jak si popisovat tak, jako kdyby oni byli ti jediní vinníci. A rovněž velice litují toho, že tou situací trpí lidé, ale chci poukázat na to, že tu hlavní vinu má Hamas v Palestině a ne Izrael. Děkuji za vaši poznámku. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Pan Hutema. Chtěl bych si eh, něco k jednacímu řádu. Eh, Pát letadla v Ukrajině MH17, který měl za následek tolik obětí z Nizozemska. Nyní ostatky byly převezeny do eh, Nizozemska a také do ostatních zemí. Byly převezeny, či jsou převáženy ostatky obětí v Nizozemí. Máme národní den smutku. V 16 minut budeme mít minutu ticha. Já bych tady chtěl poprosit všechny poslance, aby také tedy v těch 16 hodin dodrželi onu minutu ticha. Děkuji. Předseda. Prosím vás tedy, abyste si vzal slovo krátce před 16 hodinou, tak tři minuty před 16 hodinou a my samozřejmě vyhovíme vašemu přání a budeme mít minutu ticha pro za oběti. Takže prosím, přihlaste se o slovo krátce před 16 hodinou. A nyní k pořadu jednání. Milí kolegové, mohli bychom se dohodnout na tom, že že bychom toto téma, o kterém chcete hovořit, otevřeli v rámci výměně, výměny názorů s panem Plevou, generálním ředitelem generálního ředitelství Agry. Pak bylo vhodné. Hm, to by bylo takový vhodný okamžik. Děkuji, já s tím souhlasím, pane předsedo. Pouze prosím o to, aby komise či generální ředitelství dostalo informaci v tom smyslu, že toto téma otevřeme, ne aby potom řekli, to je nám líto, milí kolegové, nebyli jsme na to připraveni, protože jsme o tom nevěděli. Tedy třeba, aby generální ředitelství dostalo informaci o tom, že se na toto budeme ptát, aby bylo schopno nám poskytnout odpovědi. Jsou to skutečně velice důležité záležitosti a e, jedná se o, o akt v přenesené pravomoci, který je velmi důležitý. Takže já požaduji, abychom tu hodinu pro výměnu názoru s komisí skutečně využili efektivně, tak abychom dodrželi konkrétní informace. Předseda, děkuji. Ano, my budeme generální ředitelství informovat eh, o tom, že tento dotaz bude vznesen. Děkuji. Nyní tedy můžeme přistoupit k tomu, že přijmeme pořad jednání v této podobě, v jaké ji nyní máme. Již jsem vás tedy informoval, že naše jednání bude přenášeno na internetu. Máme tady 60, promiňte, 16 jazyků, do kterých se tlumočí. A jsme u bodu 4 našeho pořadu jednání. A nyní navazuji na to, co jsem právě řekl a vítám zde pana Jiřího Plevu, generálního ředitele, generálního ředitelství pro zemědělství Evropské komise, který nám dnes představí hlavní směřování a tendence v oblasti zemědělství a doufám, že i v tomto volebním období budeme moci navázat na dobrou spolupráci s GŘ Agri, kterou jsme měli v minulém období. Pan Pleva eh, byl ochoten dostavit se mezi nás a podpory pana komisaře. Já ho zde srdečně vítám. Děkuji mu, že dnes eh, mezi nás přišel. Pan Pleva bude mít prezentaci o struktuře a činnosti generálního ředitelství AGRI a rovněž nám poskytne přehled jednotlivých důležitých právě projednávaných eh, témat této oblasti, tedy v oblasti politiky zemědělství. Pane řediteli Plevo, ještě jednou vám, vás zde srdečně vítám a vítám zde rovněž všechny zástupce generálního ředitelství Agri a také všechny další hosty, které, kteří jsou dnes přítomni dnes s námi v sále. Dnes jsme skutečně zde v hojném počtu, a což také ukazuje, jak důležitým tématům se věnujeme. Nyní před letní přestávkou. Nyní bych rád předal slovo panu generálnímu řediteli. Pane Plevo, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru pro zemědělství, dámy a pánové. Rád využívám příležitost se s vámi dnes setkat. S výborem pro zemědělství a rozvoj venkova. Dovolte mi, abych vám, pane předsedo, i všem ostatním členům výboru poblahopřál ke zvolení do Evropského parlamentu na léta 2014 až 2012. Evropský parlament byl klíčovým hráčem při eh, nedávné reformě společné zemědělské politiky. Od Lisabonské smlouvy je Evropský parlament eh, účasten legislativního procesu v oblasti zemědělství. Velmi intenzivně jsme spolupracovali s dosavadním výborem a Mnoho současných členů tohoto výboru mi připomíná období vyjednávání o reformě SZP. Musím přiznat, že jsme se během minulých let mnohé naučili. Především eh, té, během té nedávné doby. Ne pouze pokud jde o postupy, o procesní záležitosti, ale také pokud jde o co možná nejlepší využití postupu spolurozhodování, tak abychom do toho mohli vnést naší přidanou hodnotu. Evropský parlament vnesl svůj rukopis do no, nové uh, společné zemědělské politiky a jak doufám, je to pouze začátek. Budeme nyní stavět na dobré práci, kterou jsme odvedli tak abychom pokročili v reformě SZP. Tato nová institucionální skutečnost sebou nese určité změny ve zprávě Evropské komise. Musíme smýšlet v intencích spolurozhodování a tím bych rád začal. Přijali jsme nový organigram eh, DG Agri, který vstoupil v platnost 1. ledna tohoto roku. Snažili jsme se tím reagovat na úkoly, před které nás postavila reforma SZP. Eh, máme o dva dvě ředitelství méně, to znamená, že budeme eh, fungovat efektivněji a budeme schopni dostat požadovaným škrtům v personálních náladech, Evrop, nákladech Evropské komise, ale zároveň se budeme schopni soustředit na politické priority. Kromě toho jsme přijali novou strukturu, přičemž jsme měli na paměti, že musíme mnohem těsněji spolupracovat s Evropským parlamentem a především s jeho výborem pro zemědělství a rozvoj venkova. Eh, Tato spolupráce není pouze povinností generálního ředitele, ale je to eh, povinností všech členů ředitelství i zástupců generálního ředitele. Rád bych eh, využil této příležitosti a představil svoje kolegy zástupce generálního ředitele, je to Rudy Megale. Někteří z vás ho určitě znají eh, eh, z vyjednávání o, horizontálního, o horizontálním nařízení CZP. Je eh, zodpovědný za audit výdajů na zemědělství, potom pan Klady, který se zabývá přímými platbami a ekonomickými analýzami, analýzami a komunikací, příslušnou komunikací. přišel kvůli jinému bodu na našem dnešním programu. Pan Dumitru byl nedávno eh, jmenován zástupcem generálního eh, ředitele pro eh, rozvoj a kromě toho je to zástupce, který zodpovídá za obchodní politiku, který bude přítomen v září. Tato kolegyně představí návrhy týkající se této typu, to znamená eh, dohody, transatlantické dohody o obchodě a investicích. Dnes bych chtěl dát jasně najevo, že chceme spolupracovat s vámi a s vaším týmem. Generální ředitelství Agri pr- intenzivně pracuje na provádění nové SZP snažíme se rozvíjet eh, financování období 2014 až 2020. Kromě toho pracujeme na zbývajících aktech přenesené pravomoci, pokud jde o eh, CZP. Rád bych se věnoval otázce, která byla zmíněna na počátku našeho dnešního jednání a která se týkala přímých plateb a akt aktu přenesené pravomoci. 17. července komise přijala akt přenesené pravomoci, který změnil eh, akt přenesené pravomoci o přímých platbách. Eh, snažili jsme se tedy eh, zvýšit platby na plochy ekologického zájmu z 0,3 na 0,7, přičemž to začne platit od 1. ledna eh, příštího roku, roku 2015. Jak víte, tak to odpovídá závazku, který na sebe vzala eh, komise na dubnovém plenárním zasedání. To znamená, že jsme splnili svoje závazky a já bych rád zdůraznil, že podle postupu eh, generální sekretariát komise předal akt přenesené pravomoci 18. července Komagry. Další důležitý akt, který se připravuje, je, je povolování eh, one on one. To je téma, o kterém jsme velmi intenzivně diskutovali v rámci expertní skupiny. Většina z otázek uh, už se zdá být vyřešena a počítáme s tím, že na příštím zasedání Komagry v září eh, si vyslechnete příslušnou eh, prezentaci. To znamená, že další důležitý akt přenesené pravomoci bude předmětem eh, diskuzí v Komagry. Generální ředitelství kromě těch témat, o kterých dnes bude řeč, to znamená mm, ovoce zelenina, budoucnost eh, mléčného balíčku, ovoce a mléko do škol. Dovolte mi, abych kromě těchto, těchto témat zmínil ještě následující eh, oblasti. Za prvé, eh, politika povyšování. Víte, že první návrh vznikl za řeckého předsednictví. Nicméně musíme přijmout ještě určité opravy. Nová politika podpory poskytne lépe zacílený systém, který bude odpovídat potřebám evropským, eh, evropských trhů. Návrh o organických plodinách. Snažíme se tedy eh, reagovat na budoucí výzvy, snažíme se odstranit překážky a posílit důvěru. Nicméně je samozřejmé, že musíme odstranit překážky, ale zároveň musíme eh, zachovat důvěru spotřebitelů v eh, bioprodukty, v organické produkty. Italské předsednictví počítá s tím, že by s vámi zahájilo jednání. Jejich cílem je to, aby mandát eh, vyjednávání rady byl ukončen do konce tohoto roku. Detailní prezentace tohoto návrhu je naplánováno na zářijové zasedání Komagry. Budoucnost odvětví mléka a odstranění kvót v roce 2015. To je velmi důležitá otázka. Na toto téma se konala dvě zasedání rady, nicméně zatím eh, z dlouhých diskuzí nevyplnulo žádné rozhodnutí. Závěry předsednictví, která obsahova, která obsahovaly e, eh, ně, několik e, opatření se nesetkali s většinou v radě. Pan komisař opakovaně zdůrazňoval, že je potřeba kvalifikované většiny pro takovou změnu. Byť je to tedy změna technická, změnilo by to politické rozhodování, eh, politické rozhodnutí z roku 2008. Kvalifikovaná většina eh, pro toto rozhodnutí ovšem není k dispozici. Tato změna je zároveň eh, právní výzvou pro eh, farmáře, kteří si zakoupili kvóty pro současný rok. Rád bych vás upozornil, že současný rok kvót začal 1. dubna tohoto roku. To znamená, že je to velmi citlivá otázka. Politika odvětví mléka bude naším tématem a tématem výboru i v nejbližší budoucnosti. Pokud to budete považovat za užitečné, mohli bychom pro vás připravit eh, prezentaci o nástrojích, která, které jsou v tuto chvíli v odvětví mléka k dispozici a nebo bychom mohli přednést ještě podrobnější prezentaci o nové společné zemědělské politice. Eh, Koma, kdy si samozřejmě může zvolit i příslušný termín. Rád bych nyní schrnul svůj úvodní projev. Rád bych využil příležitosti a poděkoval vám za to, že se mohu účastnit prvního zasedání výboru pro eh, zemědělství a rozvoj venkova jsem rád, že jsem vám mohl představit, jaký program máme před sebou. Rád bych vám poblahopřál ke vašemu zvolení do Evropského parlamentu a k jmenování do výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Věřím eh, v to, že budeme i nadále dobře spolupracovat. Děkuji. děkuji za Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. A chtěl bych také poděkovat za to, že návrh byl přijat a že je zde vůle provést, uspořádat tuto zvláštní schůzi, při které vysvětlí generální ředitelství situaci eh, v souvislosti s novou zemědělskou politikou. V parlamentu je mnoho nových poslanců, také v našem výboru a takováto schůzka by mohla být samozřejmě otevřena pro všechny, kteří se o toto téma zajímaví. Zajímavý tedy nejenom pro členy tohoto výboru, protože zemědělská politika je jedna z nejdůležitějších politik, je to důležitá oblast, vydává se na ní velká část rozpočtu Evropské unie a proto je, myslím, velice dobré, že společně s komisí takovou tu schůzku uspořádáme a také se sekretariánem. A to v září či nejpozději v říjnu. Tato schůze by se tedy věnovala realizaci provádění společné zemědělské politiky. A mohli bychom také poprosit kolegy zpravodaje, aby se rovněž oni sami vyjádřili k této reformě či některým jejím částem. Takže já tuto iniciativu velice podporuji a děkuji za tu vůli ji uskutečnit. Ještě jednou děkuji za vaši prezentaci. Právě mi bylo řečeno, že máme 19 zájemců o slovo, takže vás prosím, abyste hovořili pouze jednu minutu. A samozřejmě ještě budou moci vystoupit koordinátoři. Takže pan Des. Prosím vás o stručnost. Prosím, máte slovo na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že se pan Pleva dostavil k nám a děkuji za jeho informace. Budu velmi stručný. Jde o delegované právní akty. Máme tady to, jak si v dokumentech, že ten faktor bude z 0,3 změnil na 0,7. Děkuji mnohokrát za toto, ale pane Plebo, my jsme hovořili i o dalších věcech, například o um, pěstování, tam jde o to heslo domácí odrůdy, uh, dále podzimní výsadba, kterou je nutno umožnit, a také to téma smíšených kultur, to je také důležité. Chtěl jsem se zeptat, kdy bude toto změněno, protože zemědělci se to musí dozvědět včas. A možná byste nás mohl vysvětlit, eh, jak to vypadá s těmi ostatními věcmi, které jsme tehdy také kritizovali, jak budou změněny a kdy se k té změně přistoupí. Děkuji mnohokrát panu Desovi. A ní má slovo pan De Castro. Děkuji, budu velice stručný. Děkuji panu generálnímu řediteli za eh, přednášku, za to, co nám řekl. I já chci Eh, zdůraznit otázku delegovaných aktů. To je velice významná otázka, protože je zde eh, riziko, eh, že možná bychom mohli ztratit i hodně času, že potom nakonec to bude zrušeno a takže jde o to, abychom nestráceli čas. Jsme spokojeni s tou korekcí, s tou opravou, pokud jde o ten procentuální koeficient, pokud jde o ty 3,7, jak jsme očekávali, pokud jde o ty chráněné rostliny, ale potom ještě čekáme akty, které se týkají vína. Zde máme velké obavy. A my si myslíme, že <clears throat> co nejdříve bychom měli dostat informace. Ještě bych chtěl využít tohoto času, protože i ve Štrasburku jsme hovořili o krizi, ke které dochází v určitých zónách v EU a to eh, kvůli tedy mm, eh, cenám, eh, které dopadly, které padly tedy v Španělsku, v Itálii, ve Francii a týká se to i rýže. Takže co byste nám mohl říct k tomuto, pane generální řediteli? Děkuji. Bardzo dziękuję. Umówmy się, że... Děkuji mnohokrát. Všichni zde jsme velmi potěšeni, že pan generální ředitel je mezi námi, takže to nemusíme opakovat. Nyní pan Rode. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji za ten úvod. Zde probíhá celá eh, řada témat, kterými se zabýváme a dovolte, abych zmínil pouze dva z nich. Za prvé TTIP. Eh, pro mě je strašně důležité, aby komise nejenom, aby řádně informovala Evropský parlament eh, o vyjednávání o TTIP, ale také, abyste i reflektovali názory mm, parlamentu, respektive tohoto výboru mm, během vyjednávání o smlouvě TTIP. A já se ptám komisi, jak zajistíte, že skutečně ta konsultace bude reálně probíhat um, v tom procesu vyjednávání o smlouvě TTIP v příštích měsících, tak abychom se vyhnuli tomu, co se stalo uh, s dohodou SWIFT a ACTA před pár lety. Takže pokud o mléčné výrobky, tady je eh, na světovém trhu větší a větší poptávka po mléce a ta poptávka se ještě bude zvyšovat v příštích letech, eh, poněvadž rychle roste populace na světě. Tudíž bychom neměli omezovat výrobu mléka v EU. Naopak, měli bychom umožnit farmářům, aby produkovali více mléka po roce 2015. Měli bychom jim umožnit, aby produkovali stejně mléka tak, jak vyžaduje poptávka na trhu. Jinak eh, přijdou o kontrakty a o příležitosti. ALDE, naše frakce ALDE tedy apeluje na komisi, aby využila své administrativní pravomoce a aby dělala to, co je nejlepší pro evropskou konkurenceschopnost a e, pro e, tedy, e, a aby regulovala jen to, co je správně nutné. Sednera koordinátor, vás prosím. Sena, paní Sena. Děkuji dvě věci a začala bych tedy, eh, navázala bych na posledního řečníka. Zde bych chtěla k tomu říci, že za prvé všichni zemědělci na světě všichni máme právo, já říkám máme, protože já mezi ně patřím, produkovat potraviny, základní potraviny pro naše obyvatele. A na základě této premisy bych chtěla se zeptat eh, komise, poněvadž samozřejmě on nám říká, že ty E, e, kvóty skončí v roce 2015. To není nic nového, to víme dobře, ale já bych chtěla vědět, aby nám komise řekla, e, zdali vůbec vědí, že mléčný sektor je velice citlivým sektorem v celé EU a že máme hodně malých a středně velkých hospodářství, které produkují mléko, mléko které ale vlastně hrají takovou sociální roli na venkově. V podstatě bez nich by ty zóny nežily. A víte také, jak víme velice dobře, že například v Galici, tedy u mě doma, zde mm, již vlastně klesají ceny mléka, výkupní mlé, ceny mléka u zemědělců a já bych chtěla vědět, zdali komise zvažuje vůbec nějaká opatření, abychom se vyhnuli tomu, že e, až vyprší kvóty, že ta krize, e, že, mm, že e, tedy E, nevznikne tedy krize, protože krize, protože potom bychom tedy e, si těžko poradili se, e, se protesty mm, zemědělců. Pan Hausling. No. Děkuji, přejdu i hned k věci, pane předsedo. Akci přenesené pravomoci musíme samozřejmě prodiskutovat mnohem intenzivněji než v minulosti a to veřejně a ne na neveřejných zasedáních. Tak to jsme se na tom dohodli i na schůzi koordinátorů. A další důležitá věc, která je před námi, potřebujeme rychle jasno v tom, jak se bude vyvíjet ekologické zemědělství. Já nevím, proč se komise vždy staví pouze na stranu spotřebitelů, což je jistě důležité, je to pouze jeden aspekt. Takže potřebujeme rychle jasno v tom, jak to bude vypadat eh, v sektor biologického zemědělství, biozemědělství v rámci té nové úpravy. A další věc, o tom jsme také hovořili ve Štrasburku, my rádi přijímáme váš, eh, vaši nabídku v tom smyslu, že komise tady přednes bude prezentovat eh, ta témata, jak se o tom hovořilo a očekáváme rozpravu o tom, jak to v tomto sektoru bude vypadat po roce 2015. Máme jsou tady různé názory, někteří jsou pro plnou liberalizaci a ti doufají, že skutečně takto to také dopadne. A ti ostatní, kteří jsou poněkud kritičtější, a tam patřím i já, jsou toho názoru, že pokud zavedeme eh, naprostou liberalizaci, tak tím ohrozíme mnoho zemědělců zeměvne těch, kteří jsou ve znevýhodněných oblastech. Takže je třeba se tomu tématu věnovat i nadále. A není k TTIP, k dohodě o transatlantickém obchodním a investičním partnerství zde potřebuje rovněž otevřenou formu dialogu a ne to, aby například parlament eh, se k tomu dostávalo eh, pouze jaksi nepřímo. Potřebujeme s tou udělat zásadní téma na výboru Agri. A pak tady máme ty skupiny pro dialog o rozvoji venkova, které jsou nyní obsazovány komisí. A tady jsme se dozvěděli, že to služení těch eh, skupin pro dialog vyvolává jistý údiv, například, že tam již nejsou jak eh, již tam nejsou zastoupeny regionální zástupci, jak tomu bylo v minulosti, ale například je tam Europa Bio jakožto zástupce um, odvětví, které se věnuje genové technologii. To mě také poněkud udivilo, takže možná byste to mohl nějakým způsobem vysvětlit. Děkuji. No, takže to byli koordinátoři, kolečko koordinátorů a nyní další členové výboru. Paní McGuinness, místo předsedkyně Evropského parlamentu, blahopřeji k vašemu zvolení. Máte minutu. Děkuji. Ano, velice tedy stručně k věci. Ano, ve vaší prezentaci jste nezmínil otázku e, sdělení e, o řetězci dodavatelů ovoce a zeleniny. My jsme identifikovali, že tam jsou problémy na straně producentů, prostě kteří e, E, tedy musí brát tu cenu, která se jim nabízí. A já myslím, že my bychom měli tedy apelovat na příštího komisaře pro zemědělství, aby tedy mm, e, se ve svém portfoliu zabýval těmito řetězci a zneužívání pravomocí ze strany řetězců. V Irsku je situace, že e, zemědělci berou ty ceny, protože jiní jako malobchodníci a další tedy Eh, také takto jednají. A já bych se chtěla zeptat i na označování a jak označování, labeling má dopad na zemědělce. Zdali skutečně berete do úvahy tyto vážné problémy těch řetězců, eh, tedy dodavatelsko-odběratelských řetězců a eh, potom i, jako to byly tady ty vznesené otázky na TTIP, tak i zde potřebujeme zavést větší transparentnost. Děkuji. A další řečník, pan Smith. Děkuji, pane předsedo. Budu stručněji, velice konkrétně. Takový bod, který se týká rozvoje venkova a zemědělství, to se týká nás všech, ale možná to není tak známé. Komise se rozhodla, že vyloučí hlas místních eh, úřadů z té skupiny, eh, která se zabývá eh, dialogem o venkovu, o rozvoji venkova, takže to je otázka transparentnosti. Já bych chtěl zdůraznit, že implementace reformy SZP, že skutečně musí zapojit eh, i konstruktivní dialog s místními samozprávami a s tedy těmi nižšími územně správními celky, což velice leží na, sr- na srdci skotským tedy orgánům a mm, našim tedy skupin, združením producentů a výrobců, takže nemají eh, možnost zasahovat do rozhodovacích procesů. Takže mohli byste se k tomu vyjádřit? Děkuji, že jste dodržel čas. A nyní pan Hajtema. Ja, dank u wel voor het woord, eh, meneer de voorzitter. Ik heb... Eh, Děkuji, pane předsedo. Mám tři otázky, doufám, že to stihnu během jedné minuty. Před prvním Eh, srpnem musí říct členské státy, jakým způsobem chtějí provádět greening v rámci SZP. Má otázka spočívá v tomto. Budete průběžně informovat výbor a green o tom, jak probíhá toto provádění, ta realizace, kolik členských států již zavedlo tento způsob. Máte již takový seznam? Eh, zavedl, zavedlo greening již Německo, ano či ne. A nyní k SZP, k té reformě. Cílem komisem bylo to celé zjednodušit, ale já mám pocit, že se to vše ještě zkomplikovalo. Jak k tomu přistupuje komise? Zemědělci samotní ještě vůbec nevědí, co mají dělat, ale oni se přeci nestali zemědělci proto, aby vyplňovali formuláře. A poradenské agentury v tomto sektoru díky tomu vydělávají skutečně velké peníze. A nyní ke mléčnému sektoru. Nemyslím si, že bychom potřebovali zavádět opětovně nová opatření. Děkuji, pan posel Schreier Pierre. Děkuji a nyní pan, paní Schreier Pirk. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Zjednodušení SZP se stále ještě nepodařilo v úplnosti. Zemědělci se takřka utápí v papírech, co proti tomu můžeme dělat. Eh, a druhá věc, možná jsem neposlouchala dobře, ale eh, zatím není zaručena většina. A proto bych se chtěla zeptat na jednu věc týkající se komisařů. Bylo řečeno, že eh, se tady budeme informovat navzájem. Já si myslím, že je potřeba nad, za tímto účelem svolat schůzy. Pokud jde o TTIP, tak jako zemědělec se domnívám, že eh, zemědělství k ty typ patří a že by tady neměli mít slovo pouze nadnárodní podniky. Děkuji. Ano a nyní pan Aguilera, paní Aguilera. Děkuji, děkuji, pane mm, mm, předsedo. Já jsem tady nová poslankyně v tomto výboru a i v tomto legislativním období. Já jsem velice ráda, že dnes tady můžeme hovořit s generálním ředitelem a velice stručně také mám otázku k tomu eh, dodavatelskému řetězci. A takže mm, já myslím, že komise zveřejnila sdělení o e, obchodních praktikách, nekalých praktikách těch e, řetězců, velkých řetězců, ale já si myslím, že se dělá velice málo, aby se tato situace skutečně eh, E, zlepšila, protože mm, ty velké řetězce e, tlačí, vyvíjí mm, nemožný nátlak a zneuž, e, znemožňují normální fungování dodavatelsko-liberatelských řetězců, takže je třeba více pracovat s tímto tématem. A další důležitá otázka je tedy, mm, je tedy krize, krize s ovocem. Takže já se ptám, vy jste hovořil s někým z komise a s francouzskou vládou, protože mm, tam došlo k velkým eh, útokům eh, ve Francii, útokům na španělské kamiony, které převáží ovoce, takže mm, vyvinuli jste nějaký oficiální nátlak na francouzskou vládu hm, s tímto tématem? Pani posel Ayuso, proszę omíjač vstempy. Pani posel... pani Ayuso. Děkuji, děkuji. Já chci poděkovat generálnímu řediteli. Pane generální řediteli, jak vidíte, ty obavy jsou podobné. Já proto budu velice stručná. Já bych se chtěla vás zeptat, za prvé, zdali jste plánovali, že přijmete něco pro to, abyste vyřešili i e, e, otázku sporu s Marokem ohledně cen e, rajských jablek, e, takže těch čery, čery to, e, rotarajských eh, eh, a také pokud jde o ovoce zeleninu, to je pořád stejná otázka. Zdali plánujete nějaké opatření, jak řídit tento trh, eh, společný, společnou organizaci trhu? Je to otázka těch španělských kamionů ve Francii, na které se útoky, útočí, jak jste že? podobné to i, potom pokud jde i o přebytky s vínem, tak tady je taky velký problém, to o tom hovořil kolega z Itálie. Já si myslím, že komise zde by měla eh, lépe trvat na transpozici předpisů v členských státech, a protože to velice tíží naše odvětví, které má problémy s tím, že všechno se protahuje. A pokud jde o vyjednávání v rámci eh, VHO, já se ptám, do jaké míry komise má manevrovací prostor, aby mohla zavádět opatření určená eh, k tomu, že se Eh, prosadí tedy to označování evropské kvality, evropského původu. A potom téma eh, mléka. Plánujete nějaký systém nebo máte něco eh, jako opatření, která by garantovala i mm, nějaké řešení, až definitivně budeme eliminovat kvóty, aby došlo k takovému hladkému přechodu? Głoszenie. Bardzo proszę. Dámy a pánové, máme ještě 30 zájemců o slovo. Já vás skutečně prosím, abyste nepřekročovali dobu jedné minuty. Pan Cejl Santos. Děkuji, pane předsedo. Pane mm, zástupce eh, Evropské komise. Já jsem také novým členem Evropského parlamentu. Pocházím z Portugalsku, kde 96% našeho mléno produkujeme ve znevýhodněných oblastech, zejména azorských ostrovech. Máme tady progresivní navyšování kou do roku 2015, což mělo vytvořit tu možnost pro to takzvané měkké přistání, ale vidíme, že to přistání nebude tak měkké pro producenty, kteří bohužel nebudou mít dostatečné příjmy. Sdělení komise říká, že je stále ještě brzy pro to, aby mohla poskytnout eh, údaje o to, jak bude vypadat dopad toho mléčného balíčku jak tedy eh, bude vypadat i dopad eh, současného orgánu, který byl vytvořen pro to monitorování. Jak tedy bude vypadat budoucnost eh, producentů mléka, pokud dojde ke drastickým změně regulace? Já se tedy ptám, eh, na co odkazuje Evropská komise, když tam hovoří o dostatečných nástrojích pro to, aby se předvídala eh, situace krize a předcházelo se jí. Co jsou toto za nástroje? Co přesně tím myslíte? Děkuji. Já již nebohu na seznam zařadit další řečníky. Nyní paní Kestinka, pan, potom pan já. Pane generální tajemníku, já velmi lituji toho, že tady nemáme řešení, zejména v oblasti korekce, v oblasti tuku na radě, protože toto je důleži- by býval byl důležitý signál pro producenty, tak aby měli jisté ulehčení nyní, když kvóty tedy postupně budou rušeny. Tam se vás, eh, co, eh, a týká se to zprávy, který jsme vypracovali v parlamentu ke znevýhodněním oblastem a mléku, zda eh, komise již něco učinila, co se týče nařízení o bioproduktu, oblastech z biozemědělství. Počítejte s tím, že tady přeložíme celou řadu pozměňovacích návrhů jako výbor Agri. Není možné, abychom vytvářeli dodatečnou byrokracii. Je důležité, aby zemědělci produkovali i nadále, aby neodcházeli a udržitelnost je důležitá. Ale e, říkám, změny ano, ale je třeba zminimalizovat byrokracii. A co se týče vyjednávání o TTIP, Tady je otázka, do jaké míry je zapojena komise do vyjednávání. Mám tím na mysli oblast zemědělství a jak celá věc, celá situace vypadá. Děkuji, pan Jard. Děkuji, pane předsedo, zcela stručně k aktům přenesené pravomoci. Tři otázky. Ano, je to správně. Co se týče ty faktory, ty jsme uh, E, trošku, ty jsme paní jako navíčili e, rostlin a zároveň jsme také se dohodli na tom, že i rostliny, které e, po jedusík mohou být hnojeny. A já se ptám, je to tam někde? Já jsem to nenašel. A pokud se správně vzpomínám, tak jsme se na výboru také dohodli, že ten vypočítávací faktor, ten kvocient, Eh, bude navýšen také u plantáží s nízkým lesem. Já se vás ptám, bylo to zohledněno, nebo jsem to jen nenašel? A poslední otázka, to jsou kraje polí, Chápu to správně, že kraj pole musí být e, široký nejméně 6 metrů a mnozí zemědělci se ptají na toto. Je možné obhospořazovat tento kraj pole? Znamená to tedy, že je možné, abychom tam například skrmovali krmivo, či ho nějakým způsobem používali, tedy krmivo, které tam roste. Děkuji. Merci, monsieur le président, <clears throat> pour renforcer les propos qui viennent d'être euh, tenus. No, takže eh, já navážu na to, co tady bylo řečeno ohledně těch aktů přenesené pravomoci, ale především pokud jde o povolení vykazovat nové vinice, eh, takže my zde ve výboru eh, jsme eh, ho mm, si uvědomili, že zde existuje dost velký názorový rozdíl mezi tím, co si myslí Evropská komise a náš výbor, takže je třeba to precizovat. Takže teď eh, potom obchodování přes internet, eh, eh, takže to je, mm, i když to patří pod DG hospodářská soutěž, tak máte nějaké informace o mm, pokroku práce na tomto předpisu. A potom máme zde ten, tu skupinu pro dialog s občanskou společností na venkově a je velice zvláštní, že na tomto dialogu se nepodílí ty místní samozprávy, což by se mělo napravit. A rovněž chci říci, že zde zcela souhlasím s tím, co jsme slyšeli o smlouvě TTIP. Zde eh, musí to být transparentní a i eh, ta, je třeba co nejdříve vytvořit skupinu pro eh, situaci po kvotách. Dále, pane řediteli, my bychom chtěli i mít, vy jste říkal, že byste chtěl už i spolupracovat s výborem Agri, takže co tím míníte konkrétně, jaký typ partnerských vztahů a spolupráce?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 E, potom, takže nejprve pan Mato. Za prvé e, zde já mám na, stav, zde mám na mysli ty e, zálené ultraperiferní oblasti, které se týkají Španělska, Portugalska i Francie. Zde se hovořilo o určitém dokumentu, který nevznikl k tomuto. Zde je třeba jasně garantovat určitý nástroj, který je zásadní pro tyto ultraperiferní regiony. Tak já se ptám, jaké jsou vaše odhady, co hodlá pro ty ultraperiferní oblasti udělat komise. Dále, Eh, obchod, volný obchod. Takže ty smlouvy o volném obchodě, tak většinou na to doplatí zemědělství a rybolov, takže to je ten sektor, který na to doplatí nejvíc. A já se ptám, se skutečně komise na jedné straně eh, i plň, eh, sleduje, zda se plní ty stávající platné smlouvy a zdali vůbec nějak se E, zabývá tedy dopadem, e, dopadem těch nově vyjednávaných smluv, jaký to bude mít dopad na sektor zemědělství a rybolovu. Děkuji. Paní Koševská a poté paní Doce. Z vypovědí. Děkuji, pane předsedo. Vážený pan eh, generální řediteli. Podle eh, polského ministra Savěckého je možno mít velkou naději v tom smyslu, že polští zemědělci eh, nebudou eh, čelit sankcím za překročení mléčných kvót. Eh, ráda bych upozornila, že 56 tisíc polských zemědělců jsou chudí zemědělci. Jde o částku 2 miliony zlotých a polský pan minister neustále slibuje a dělá těmto zemědělcům naději. To znamená, že já prosím, abyste jasně řekl, jestli ta naděje je oprávněná nebo ne, jestli budou čelit sankcím nebo ne, protože v tuto chvíli mají nad sebou eh, Damoklův meč. Hodně se tu mluvilo o navýšení produkce mléka. Celá řada kolegů hovořila o tom, že potřebujeme prostředky na to nějaké přistání. Nacházíme se v posledním roce, nicméně polským zemědělcům eh, hrozí to, že na místo měkkého přestání budou čelit sankcím. To znamená, že se vás ptám, jak se eh, na to k tomu stavíte. Mám pocit, že polský ministr neustále vzbuzuje iluzorní naděje, aniž by eh, něco konkrétního slíbil. Děkuji a nyní paní Doc. Děkuji. Domnívám se, že v tomto výboru budeme muset zásadně diskutovat o budoucnosti odvětví mléka v Evropě. Eh, v severním Irsku eh, máme eh, hranici s Irskem a Mléčné kvóty byly překážkou produkce, to znamená, že odstranění kvót by mohlo vést k navýšení produkcí. Samozřejmě, že i o cenách. E, pokud jde o dodavatelský řetězec, tak musím zdůraznit, že se musíme vynasnažit, abychom e, řešili tu nerovnováhu v dodavatelském řetězci. Souhlasím s paní McKinnis, pokud jde o dodavatele hovězího masa v severním Irsku, protože tito producenti ztrácí peníze, protože dodavatelský řetězec je narušený a musí eh, se podrobit nám na místo toho, aby je utvářeli. Pokud jde o té typ, tak já se vracím k tomu, co už to zaznělo. To znamená, že bychom měli tuto otázku řešit s velkou transparentností. Potenciálně to má totiž velký dopad na zemědělce eh, a na odvětví zemědělství, které zastupuji. Děkuji. E, Děkuji. Děkuji. Nyní mi dovolte, abych vaše příspěvky na chvíli přerušil a předal slovo panu generálnímu řediteli. Máte slovo, prosím. Thank you very much, uh, Chair. I would like to, I would do it in Dutch, that's maybe easier. Uh... Pane předsedo, budu hovořit uh, uh nizozemsky. Milí kolegové v Evropském parlamentu, eh, paní Hezekam, paní Šibike, které jsou také zastoupeny v tomto eh, výboru, eh, prosíme vás všichni tři, abychom uctili oběti letu MH13 o minutou ticha. Prosím vás o spolupráci. Děkuji. Děkuji vám. Myślę, że bardzo dziękuję Państwu. Wszyscy pozostajemy w uczuciu bólu z rodzinami. Děkuji. Všichni jsme v myšlenkách s rodzinnymi příslušníky těchto obětí. Rád bych navázal na to, co bylo řečeno o konfliktu v Gaze na úvod našeho dnešního zasedání. To, co to bylo řečeno, předáme dál příslušným osobám v parlamentu, aby to, co jste řekli, bylo řešeno příslušným výborem. Děkuji vám ještě jednou. A nyní má slovo pan Fenegan a potom pan Pajovský. Děkuji vám za tuto příležitost. E, Irsko je e, součástí Evropské unie. Od té doby můžeme prodávat naše výrobky. Jak už řekli dva řečníci přede mnou, máme problém s tím, e, že tedy Eh, prodáváme naše výrobky v rámci Severního Irska, eh, především hovězí maso. Já chápu, že zástupci Irska byli u generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a bylo jim řečeno, že mají eh, situaci prověřit. Jsou to dvě desetiletí a zatím to nebylo vyřešeno. Já bych tedy rád věděl, co komise udělá pro to, aby vyřešila tuto, tento stálý problém protože nás ničí eh, kartely, které zasahují do naší produkce hovězího masa. Rád bych se zeptal, co eh, se stane, aby se problém vyřešil, protože eh, jinak nevidím výhody v tomto členství, pokud výbor něco proti tomu neudělá. Potřebujeme, aby se s tímto řetězcem něco udělalo, aby byl transparentní, abychom mohli jednoduše prodávat. Děkuji, měli jsme to vyřešit už dávno. Děkuji. Nyní pan Kalinovský a pan Ren. Děkuji. Pane generální řediteli, hovořil jste o tom, že rada se neschodla na obsahu tuku v mlékce. Podle mého názoru je to velmi smutná informace. Sankce, kterým zemědělci čelí, jsou velmi bolestivé Eh, nezávisle na tom, jestli jsou to zemědělci, kteří jsou v Evropské unii noví, anebo ti, kteří už jsou tu dlouho. Rád bych připomněl jednu skutečnost, která je eh, pro zúčastněné strany velmi bolestivá. Když jsme v Kodani hovořili a vyjednávali o eh, vstupu, tak bylo řečeno, že kvóty zmizí v roce 2007. Když jsme mm, mm, podepsali smlouvu o přistoupení, ale ještě jsme nebyli členov, členy EU, tak se neustále odsouvalo příslušné datum a navyšovalo, navyšovaly se mléčné kvóty pro 15 eh, eh, členských států. Ty sankce jsou stále velmi bolestivé a ta diferenciace, které tu dochází, není správná, musíme ji odstranit. Nyní pan Ren a potom pan Kočovský, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Vahva maitosektori on osa Euroopan... Děkuji. Silné odvětví mléka je e, součástí evropské konkurenceschopnosti. Přináší skutečnou přidanou hodnotu, která podle mého názoru bude do budoucna lépe rozdělena, rozvrstvena. Proto se chci zeptat Evropské komise, jak chce tedy Mm, přednést Evropskému parlamentu zprávu především pokud jde o e, znevýhodněné oblasti. V tuto chvíli je to tak, že oblasti, kde je produkce mléka velmi nákladná, dostávají podporu. To znamená, že bych se rád zeptal, co komise učiní pro to, aby produkce mléka mohla v těchto oblastech pokračovat. A ještě jednu velmi stručnou otázku. Vůbec jste nezmínil oblast lesnictví. Evropská unie musí mít zájem na tom, aby měla konkurenceschopné lesnictví, protože to je součást naší zelené udržitelné ekonomiky, především na severu Evropy. Oblast lesnictví je důležitá. Eh, majitelé lesů a další zúčastněné strany mají obavy tváří v tvář evropské byrokracii a proto bych se vás rád zeptal, jak chcete zaručit, že evropská legislativa v oblasti eh, lesnictví bude lépe odpovídat zásadě eh, subsidiarity. Eh, a, a zároveň jde o to, aby lesnictví zůstalo konkurenceschopné. Děkuji a nyní pan Vojčechovský a potom pan Tarabela. Seneca řekl, že nelze eh, eh, eh, platit hm, hm, sankce za spáchané hm, chyby, ale jako prevenci za chyby do budoucna. Takže proč trestat farmáře za to, že v minulosti překračovali kvóty? Přece to nemá žádný preventivní efekt. Tyto sankce jenom oslabí Eh, komunitu zemědělců a někdy to je likvidační pro ně. Já vím, že to je věc pro radu, ale komise by měla se k tomu jasně postavit a eh, říci, že takovéto sankce nemají smysl, tato opatření nejsou nutná. A zde bych velice rád, aby tyto sankce byly pozastaveny pokud hm, tento rok nepřekročí se kvóty, tak by neměly být žádné sankce. Tak to byl pan Vojčechovský, který je eh, eh, který je tedy eh, soudcem a i členem <clears throat> NKU polského. Pan Tarabela. Děkuji, já se zaměřím na jedno téma a e, určitě e, témat je hodně, jak ukázali ostatní předřečníci. Pokud jde o TTIP, e, my samozřejmě tady je kompetentní výbor INTA, ale zemědělství je a může být nejvíce dotčeno. Je to citlivý sektor, nelze ignorovat eh, také to, že samozřejmě pro produkty s vysokou přidanou hodnotou to bude znamenat určité příležitosti, ale ve světovém kontextu nezapomínejme na to, že my v Evropě jsme velkým výrobcem, ale máme velice tvrdé, striktní normy ekologické, sociální, tedy normy pro výrobu a tudíž to vzbuzuje velké obavy vůči konkurenci, která není není zrovna korektní a to především v této fázi jde o vzájemné uznávání, uznávání norem a transparentnost a velká bdělost je zde nutná a zde bych chtěl slyšet názor pana generálního ředitele. Pana posla Dolano. Ano, děkuji pan Dolano. Není. Eh, před pěti lety, já jsem byl v Evropském parlamentu, když jsme hlasovali nebo většina tedy hlasovala o zrušení kvót eh, eh, od roku 2015. Já tehdy jsem upozornil na riziko deregulace na trhu, především riziko pro malé producenty na venkově. A dnes já jsem velice zneklidněna jako i tedy hejtman jednoho regionu, který je zemědělský ve Francii, tak já vidím, že zde je velké riziko, až nebude existovat žádná regulace což eh, bude mm, eh, což eh, bude znamenat, že najednou vzniknou třeba taková velká hospodářství firmy, ve Francii se hovoří až třeba o tisících kravách, které, a to bylo firmy, které zabijí ty malé. A, takže my bychom měli mít politiku, která zachová dobrou rovnováhu na venkově, protože to je zásadní pro úspěch eh, života na venkově a i to samozřejmě přece přispívá ke kvalitě života našich spoluobčanů v Evropě. Děkuji, pan Buda a potom pan Mila. Pane předsedo, pane generální řediteli, dvě otázky velice stručně. Ruská federace zakázala dovozy hovězeho, hovězího z Rumunska eh, kvůli nemoci šílených krav, což je naštění, které není opodstatněné. Je to v podstatě takový způsob, jak potrestat Rumunsko. Rusko rovněž zakázala dovoz brambor z Evropské unie a masa z Německa. Co si komise myslí a jaké jsou závěry komise? A nyní k mléku. Udělala komise něco s označováním mléčných výrobků, abychom zabránili nekalé soutěži v této oblasti? Děkuji. Děkuji pan Miller. Als praktizierende Milchbäuerin. Jakožto ehm, země, jakožto farmářka, která se věnuje mléku, si přeji, aby ta bezpečnostní síl příští rok pracovala. Ale navzdory tomu, jakožto nováček tady eh, na výboru, bych ráda intenzivně intenzovala eh, diskutovala o těch dávkách a já si myslím, že oblast mléka je něco, co může ohrozit rodinné podniky a další ohrožení jde z oblasti ekologického. Co se týče greeningu a ploch ekologického zájmu, tady bych se chtěla zeptat na to, jaký dopad to má na jednotlivé členské státy, neboť máme mnoho členských zemů, které mají ty malé farmy pod 10 hektarů a kdy, k skupině pro dialog o rozvoji venkova chci říci, že je nezbytně nutné, aby tam byly zapojeni také komunální svazy, protože komuny obce to jsou přeci oni zvolení zástupci pro venkov a měli by sedět u vyjednávacího stolu společně s ostatními. Paní poselka Zakam a pan dále. Pan Sebastov, děkuji, pane předsedo. Zdejší výbor neodpovídá pouze za zemědělské podniky, ale je také odpovědný za ochranu zvířat. Existuje mnoho nebezpečí pro ochranu zvířat, eh, mnoho nebezpečí, která hrozí zvířatům. Například mám na mysli eh, ty transporty zvířat přes celou Evropu, které jsou skutečným mučením pro zvířata, či Eh, jatka, kde se zabíjí zvířata bez omráčení. Dále v oblasti mléka existuje také řada problémů, což má dopady i na zvířata. Zvířata jsou drženy v velkých stájích a nemají vůbec možnost eh, pobývat venku na pastvinách. Takže Musím říci, že k oblasti ochrany zvířat jsme zatím neslyšeli vůbec nic, takže se ptám komise, jaké plány má na podporu ochrany zvířat, či zda má plány, jak zde parlamentu předložit mezinárodní směrnici o přepravě. Děkuji mnohokrát. Pan Sebastian, potom paní Edan Garcia. Děkuji, pane předsedo, pane generální řediteli. Já jsem novým členem tohoto parlamentu a jsem z Valencie, což je oblast, kde se produkují citrusové plody a i naši zemědělci a družstva čelí velkým problémům a e, každý rok musí opouštět hektary, hektary plochy, nemohou produkovat a oni e, kritizují to, že se k nám dostává ovoce ze třetích zemí, které neplní sanitární předpisy Evropské unie a v podstatě je to hrozba i nákazy pro naši produkci. Já se vás ptám, jak, co dělá generální ředitelství pro zemědělství s touto problematikou? Jaký tlak bude vyvíjet komise na tyto země, které mm, vyrábí eh, způsobem, který neplní evropské normy? Děkuji. Poniżej času. Pani poseł Hans Garcia. Nas... Děkuji. Paní Erans Garcia. A potom pan Iglesias. Pane předsedo, já e, e, bych ráda poděkovala komisi, že přišla a tam se zali komise hodlá analyzovat opatření určená k tomu, abychom e, zabránili nestabilitě cen v, e, e, v sektoru mléka po té, co se zruší kvóty. Španělsko neustále žádá takové guidelines, jasné pokyny, proto abychom se abychom mohli reagovat na krizi která eh, vznikne na základě údajů, eh, které jsme dostali z centra, které sleduje cenu mm, léčných výrobků. Jaké eh, nástroje tedy plánujete, kromě těch, které máme v společné organizaci trhu? A kromě toho se vás ptám, poněvadž nás čeká dohoda s USA, tak já se vás ptám, tady jste mm, vzali do úvahy, že hovězí a drubeží maso, že bude také hodně negativně ovlivněno a potom mm, komise jak chce chránit i označování, geografické označování a označování původu eh, Evropské unie v rámci této eh, dohody se Spojenými státy? Pan posel Iglesias, następný pan posel. Děkuji, pan Iglesias. A potom pan Rout. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane eh, generální řediteli. Zde se hovoří Eh, že pan Jean-Claude Juncker by chtěl veškeré věci, které se týkají transatlantické dohody, všechně to, všechně to, co se týká zemědělství, by to chtěl přesunout na komisaře pro obchod, což by znamenalo, že náš výbor by již nemohl eh, vstupovat do tohoto vyjednávání a znamenalo by to i eh, v podstatě velké poškození práv našich zemědělců. Já bych chtěla, abyste nám, eh, pod, mm, abyste nám buď potvrdil nebo dementoval tyto řeči, které slyšíme. Děkuji. Pan Roach a potom pan Klesas. Děkuji. Iš tikrųjų esu naujas narys ir... Dėkuji. Jsem v tomto výboru nový. Dva, dvě desetiletí jsem působil jako starosta venkovského města. Zabýval jsem se rozvojem zemědělství a e, nedokázal jsem pochopit, proč místní orgány už nejsou zastoupeny v relevantních pracovních skupinách, v, těch, v tom dialogu Domnívám se, že pouze díky společné snaze budeme schopni venkov dále rozvíjet a proto se domnívám, že bychom se měli k této otázce vrátit a e, nějak tyto zástupce místních e, lokálních organizací do pracovních skupin začlenit. Děkuji a nyní má slovo pan Glozes. Děkuji mnohokrát. Přišli jsme zde s těmi nejlepšími představami a přáními. A za to děkuji panu předsedovi našeho výboru, ale bohužel jsem byl zklamán, protože do posud tady jsme ne, neměli tlumočníka. Eh, jak je to možné? Tady jde přeci také o řecké stanovisko, postoj právě v oblasti zemědělství. Toto téma tady je. A proto se vás ptám, co si přejete od Řecka? Přejete si, aby Řecko bylo jedním velkým hotelem, a nebo si přejete, aby Řecko rozvíjelo nadále své zemědělství, svou produkci, také průmysl a dá, aby také začalo využívat a produkovalo obnovitelné zdroje energie. Předseda? Ti kteří bydlí v dobrých hotelech, samozřejmě potřebují také dobré potraviny. Vyslechli jsme celou řadu otázek, které byly položeny panu generálnímu řediteli. Proto vám k tomuto blahopřeji. Budete muset jistě některé otázky schrnout. Přeji vám tedy mnoho úspěchu. Děkuji vám především za ty dotazy a otázky, které jste vznesli. Ukazuje to, že témata, o kterých budeme do, v budoucích měsících eh, diskutovat, jsou velmi důležitá. Nevím, kolik mám času, jestli budu mít také minutu na reakci, ale dovolte mi, abych eh, tedy seskupil ty otázky do určitých skupin. Byla tu Eh, řeč o aktech přenesené pravomici, o mezinárodních vyjednáváních a o dalších věcech. Pojďme začít aktiv přenesené pravomoci. Na ně se ptala celá řada členů výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Jeden akt přenesené pravomoci, který měl být změněn do konce tohoto roku, už změněn byl Nový akt přenesené pravomoci byl parlamentu zaslán 18. července. Jde o navýšení toho koeficientu z 0,3 na 0,7. To znamená, že v tomto ohledu jsme naši povinnost splnili, ale zároveň musím říci, že další akty týkající se eh, reformy SZP a především eh, eh, akty týkající se plateb a ozelenění tak tady platí prohlášení komise, prohlášení, které komise učinila na eh, dubnovém plenárním zasedání. Komise slíbila, že provede hodnocení, analýzu zkušeností eh, v oblastech ekologického zájmu, pokud jde o ekologizaci nebo takzvané ozelenění. Po počátku uplatnění. To znamená, že prvním rokem, kdy to bude možno provést, bude rok 2015. Komise kromě toho chce zajistit, aby byly odstraněny překážky pro národní orgány, které tu jsou a aby tyto eh, překážky byly eh, co možná nejmenší, aby se tedy postupy zjednodušily. To znamená, že trváme na svém prohlášení, které jsme učinili. Učiníme všechno, co je v našich možnostech, tak abychom pokročili a abychom tedy situaci správně ohodnotili. Samozřejmě, že je, je to celé zasazeno do kontextu zjednodušení CZP. Snažíme se tedy odstranit administrativní zátěž. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, tak e, na jejich adresu zazněla celá řada otázek. Týkalo se to citlivých témat, například právo na výsadbu vinic. Jak už jsem řekl, tato otázka bude předmětem prezentace e, na zářijovém zasedání výboru pro zemědělství. E, expertní skupina již o tomto tématu diskutovala a využijeme první možnou příležitost eh, proto, abychom výbor pro zemědělství o této velmi citlivé záležitosti informovali. To znamená, že v září vám představíme výsledky práce na tomto aktu v přenesené pravomoci. Samozřejmě, že tu jsou i další aktiv přenesené pravomoci, na kterých bychom se měli shodnout eh, a které bychom měli radě a parlamentu představit. Máme jednoznačný plán, program. Chceme tyto akty představit předem jak výboru pro zemědělství, tak eh, radě, protože chceme, eh, chceme o tom tedy nejprve diskutovat v rámci expertní skupiny, jelikož víme, že potřebujeme, aby Eh, tento akt přenesené pravomoci byl přijat pozitivně, kladně, to znamená, že to musíme nejprve probrat v rámci expertní skupiny, ale nepochybně se to dostane na eh, program zasedání výboru pro zemědělství, informace o tomto aktu v přenesené pravomoci. Pokud je o odvětví mléka, domnívám se, že to eh, bylo téma, které naší dnešní diskuzi dominovalo. Zazněla tu celá řada hlasů, které volaly po navýšení eh, koeficientu pseutuku. Já si myslím, že komise, co by strážkyně smluv, by měla jednat na základě právního rámce, který je k dispozici. Otázka mléka byla předmětem našich diskuzí během minulého legislativního období, a to i v kontextu reformy SZP. To znamená, že v roce 2008 jsme se shodli na zrušení e, kvóty e, v rámci takzvaného helpčeku. Tehdy to ještě nebylo spolurozhodování, nicméně e, poté, co tedy došlo k reformě, nyní je to plně zahrnuto do postupu spolurozhodování. To znamená, že od roku 2008 bylo jasné, že po pěti letech přechodného období po tom někém přistání nebudou narůstat eh, v posledním roce mléčné kvóty pro členské státy, což je právní rámec, ve kterém se musíme pohybovat. Já už jsem zmínil, že naprosto chápu obavy, které mají nejrůznější členské státy, ale musíme zohlednit také hlasy, které zazněly za, eh, na zasedání rady, protože už se tomu věnovaly dvě rady pro zemědělství. Celá řada členských států vyjadřovala eh, svoje obavy. A to především pokud jde o ty zemědělce, které se, kteří se rozhodli, že nebudou kvóty Eh, překračovat. Tito zemědělci eh, by mohli být kvůli změnám pravidel na konci období sankcionování. Kromě toho eh, jsme začali s podporou mléka. Ta situace je tady velmi komplikovaná a musím říci, že je tu velký rozpor mezi členskými státy Členské státy nemají jasný názor na to, jak postupovat. Nebyl tu jednoznačný záměr a závěr v tom smyslu, jestli se má postupovat tím či oným způsobem. Jak tedy vyřešit ten obsah tuku v současné podobě. Já si tedy myslím, že pokud vezmeme v potaz všechny hlasy, všechny obavy, tak si musíme uvědomit, že existuje určitý právní rámec, ve kterém se musí komise pohybovat, kterého se komise v této věci musí držet. Pokud jde o odvětví mléka a mléčné kvóty, tak my samozřejmě nebudu, nebudeme eh, komentovat eh, intervence týkající se ministrů určitých členských států. Budeme se snažit vyřešit a vyjasnit právní situaci. Já samozřejmě poskytnu eh, členským státům i výboru Evropského parlamentu eh, jakékoliv další informace. Jak postupujeme v odvětví mléka? Za prvé musím říci, že jsme se vynasnažili, abychom toto odvětví učinili více transparentním. Již jsem nabídl členům vašeho výboru to, že vám eh, představím tu observatoř pro mléko, která již funguje, která hodnotí situaci, poskytuje určité předpovědi a informace eh, rozšiřuje mezi zúčastněné strany, včetně jednotlivých zemědělců. To znamená, že těchto informací může využít kdokoliv. Rád vám představím tuto instituci, jak funguje Můžeme tak učinit během příštího zasedání, kdy budeme hovořit o reformě SZP a o otázkách zpětých s trhem. Pokud jde o trh s mlékem, tak eh, o tom pravděpodobně budeme diskutovat ještě později v průběhu našeho dnešního zasedání, protože budeme řešit takzvaný mléčný zabalíček a eh, zprávu komise, která se ho týká. Dále zazněla skupina otázek týkající se eh, vyjednávání o volném obchodu. Nejprve bych rád řekl, že Generální ředitelství pro zemědělství je zodpovědné za veškeré otázky, které se týkají obchodu v zemědělství. To znamená, že provádíme příslušné analýzy a komunikujeme a spolupracujeme s dalšími ředitelstvími komise, především s DG Trade, s eh, Generálním ředitelstvím pro obchod. Snažíme se co možná, o co možná největší transparentnost, protože jsme všichni zúčastněnými stranami. Ve skupinách pro občanský dialog máme také jednu skupinu, která se zabývá obchodními otázkami, otázkami spjatými s obchodem. To znamená, že právě toto fórum využíváme k tomu, abychom eh, partnery informovali o dalším vývoji jednání. Eh, a teď myslím jednání s různými partnery, se kterými chceme jednat o volném obchodě. Eh, často tu zaznívalo zaznívala dohoda TTIP, Na počátku září eh, vám můžeme poskytnout více informací o těchto jednáních. Pokud vím, tak do posud eh, se jednalo pouze o prvotním vstupu na trh. Nicméně musím přiznat, že ta vyjednávání o zemědělských otázkách jsou zatím v prvotním, prvotním stádiu. Releva, jsou tu také regulatorní záležitosti, ať už je to ochrana e, označení původu a další aspekty, které jsou v této souvislosti probírány. To znamená, že vám slibuji, že obdržíte na příštím zasedání podrobnější informace. Všechny tyto informace vám dodám. Rád bych vás ještě upozornil na jednu věc. Paralelně probíhá velmi intenzivní diskuze o dohodě TTIP ve výboru INTA Evropského parlamentu. Je to výbor, který se zabývá veškerými dohodami o volném obchodu. My za naši stranu analyzujeme veškerý potenciální dopad těchto dohod na oblast zemědělství a tady nemyslím pouze dohodu té typ ale i další dohody, e, které se v tuto chvíli připravují. To znamená, že jsme kdykoliv ochotni, e, kdykoliv, kdy si výbor Agri bude přát, jsme ochotni vás informovat o otázkách e, spojených s obchodem. Můžeme vám tedy poskytnout jakékoliv informace. Kromě toho zazněly otázky, které se týkaly eh, těch skupin pro občanský dialog. Minulý týden jsem přijal rozhodnutí, které se týkalo reformy těchto skupin. Spadá to do kompetence generálního ředitele. Tato skupina pro eh, dialog nebyla změněna po mnoho let, byť došlo ke změně naší politiky a myšlenka, která se skrývá za touto změnou nebo reformou, eh, spočívá v tom, že chceme, aby v této skupině byly zastoupeny různé nevládní organizace, a kromě toho chceme v rámci této skupiny zachytit širší pohled. To znamená, že eh, chceme integrovat nejrůznější postoje v rámci společné zemědělské politiky. Musím říci, že díky tomu eh, můžeme postupovat velmi transparentním způsobem. Vyzvali jsme eh, všech 14 skupin pro občanský dialog. Obdrželi jsme 103 žádostí Před, předem jsme zveřejnili kritéria výběru a následně jsme tedy vybrali 65 žadatelů, zájemců. Je to tedy mnohem více než do posud. To, to zastoupení bude mnohem širší a také vyváženější. Minulý pátek jsem se setkal se všemi zástupci této skupiny, tak abych eh, tady svoje rozhodnutí vysvětlil a abych eh, s nimi diskutoval o dopadech, které toto rozhodnutí bude mít. Domnívám se, že je to dobrý výchozí bod pro budoucí spolupráci. Samozřejmě, že jsme nemohli schválit všechny žádosti, všechny zájemce. Některé jsme museli zamítnout, protože nebyla naplněna, splněna kritéria výběru. Například veřejná instituce eh, nemů, nemůže být eh, ze zásady per definicionem členem této eh, skupiny. Rád bych také zdůraznil, že v eh, diskuze o zemědělských otázkách eh, probíhají. Především je to eh, diskuze o zemědělské síti a kromě toho Evropská síť o inovačním partnerství. To je také velmi důležitý formát nebo způsob, jak diskutovat otázky související s rozvojem venkova a další, diskutovat o dalších prvcích společné zemědělské politiky. Některé vznesené dotazy se týkaly konkrétních problémů na, v určitých odvětvích, ať už je to uh, ovoce a zelenina, konkrétně broskve a rýže. Vidím, že na vašem dnešním programu je i diskuze, konkrétně na téma ovoce a zeleniny a příslušného odvětví. Já si tedy myslím, že eh, až se dostaneme k tomuto bodu, tak budeme mít eh, příležitost eh, dopodrobna diskutovat o tomto bodě. Rád bych pouze řekl, že komise velmi pečlivě sleduje situaci a využívá veškeré procedurální možnosti, tak aby tyto problémy vhodným způsobem řešila. Jsme si vědomi situace, ke které došlo. Eh, na trhu s broskvemi v Řecku, Itálii nebo ve Španělsku. Jsme si vědomi i situace v oblasti dovozu rýže z rozvojových zemí. Tu, analýzy, eh, tu situaci pečlivě analyzujeme a zabýváme se také možnými opatřeními, která bychom mohli přijmout. Víme také o problémech, kterým čelí producenti nějakých plodů, například e, černého rybízu v Polsku při e, prodeji e, těchto produktů. Další otázky se týkaly rajčat, vztahu s Marokem, Rád bych řekl, že tady uplatňujeme základní a přenesené pravomoci. Velmi intenzivně jsme s Marokem diskutovali o této otázce eh, v kontextu systému Enterprise pro rajčata a po vyjasnění technických záležitostí je ta situace eh, mnohem jasnější a je to zkrátka tak, že uplatňujeme základní akt eh, v přenesené pravomoci a při výpočtu eh, používáme standardní cenu rajčat podle postupu, který byl za tímto účelem stanoven. Kromě toho tu byla otázka, která se týkala ochrany e, zeměpisných označení, označení původu jako e, takových e, v rámci dohody VTO. Musím v této souvislosti zdůraznit, že veškerá, dohoda, veškerá jednání o dohodách o volném obchodu jsou založena na tom, že tu je kapitola týkající se těchto označení. E, je to obsaženo v dohodě s Kanadou, která byla úspěšně dokončena. Bylo to obsaženo i v dohodě s eh, Jižní Afrikou a oblastí Senek. Kromě toho tato oblast je součástí jednání s Mercosurem, eh, která v tuto chvíli nejsou eh, příliš aktivní a tato zeměpisná označení jsou také součástí jednání se Spojenými státy o dohodě TTIP. Snažíme se samozřejmě co možná nejvíce chránit naše zeměpisná označení, ale víme, že jsou tu různé názory v rámci VTO, různé skupiny. Některé skupiny by chtěly chránit označení značek, ale kromě toho je tu skupina, která chce eh, chránit zeměpisná označení. To znamená, že eh, jsme v tom velmi aktivní a snažíme se přesvědčit další eh, členy VTO, aby Roz, abychom rozšířili rejstřík, aby ten rejstřík byl povinný a aby e, zeměpisná označení v oblasti potravin byla více chráněna. V tuto chvíli tedy funguje označování v oblasti vín a lihovin. Další otázka se týkala omezení SPS které eh, ohlásilo Rusko. Řeší to naši kolegové ze Sanko, z generálního ředitelství Sanko. Je to velmi obtížná situace, velmi obtížná otázka, protože Rusko je členem VTO a je to také dohoda založená na VTO. Nicméně se snažíme mm, ze všech sil tuto otázku vyřešit a odstranit překážky pro dovoz e- evropských produktů, včetně hovězího masa z Rumunska. Přijali jsme jednoznačné stanovisko, pokud jde o BSE a další s tím zpěté body. Jsou tu totiž e, další citlivé problémy, které zatím e, nebyly vyřešeny, například africká horečka prasat. Nicméně pracujeme na tom, abychom naše obchodní partnery přesvědčili, abychom je přiměli uplatňovat pravidla, eh, která mezinárodně platí a abychom se tedy vyhnuli neoprávněným ne, mm, omezením. Eh, kromě toho jste se ptali na lesnictví. lesnictví jako oblast, která je pro členské státy Evropské unie velmi důležitá. Já samozřejmě eh, během, já samozřejmě během dalších zasedání vašeho výboru zmíním ještě celou řadu otázek. Eh, pokud je o lesnictví, tak musím říci, že je to skutečně důležitá oblast. Zatím nemáme společnou politiku týkající se mm, lesnictví, nicméně generální ředitelství pro zemědělství těsně spolupracovalo se členskými státy na vytváření strategie pro lesnictví a také se velmi eh, aktivně účastníme jednání o eh, dohodě o lesnictví. Nicméně eh, je tu ještě několik překážek, která jednání na mezinárodní úrovni blokují. Dovolte mi, abych zmínil ještě další otázky, které zazněly, například otázka dodavatelského řetězce v rámci eh, potravinářství. Musím říci, že tato otázka je velmi důležitá pro naše generální ředitelství. Snažíme se v tom angažovat, protože zemědělci jsou pro nás velmi důležití a rádi, rádi bychom tedy posílili vyjednávací pozici v rámci tohoto eh, řetězce. Pokud jde o společnou organizaci trhu, tak máme k dispozici um, několik nástrojů, díky nimž mohou zemědělci se navzájem združovat a kolektivně vyjednávat při prodeji svých výrobků. Nicméně se i tak domnívám, že tu jsou ještě eh, jisté otázky, o kterých bychom měli dále diskutovat. Vyrozuměl jsem, že byste byli rádi, abychom jako komise tuto otázku bedlivě sledovali, pečlivě eh, monitorovali a pokud by nastaly nějaké problémy, tak abychom výbor pro zemědělství Evropského parlamentu včas informovali. Pak to byla ještě jedna konkrétní otázka, která se týkala eh, řešení sporů o námitkách nebo výhradách v oblasti nebo v souvislosti eh, určitých prvků, které by mohly vytvářet problémy u zeměpisných označení, eh, především vína. Jsme v kontaktu eh, s touto organizací a musím přiznat, že projevili ochotu s námi o tom diskutovat. Ještě další věc, biologické a ekologické zemědělství, tuto otázku jsem nezmínil. Nicméně, jak už jsem oznámil, v září počítáme s diskuzí o ekologickém zemědělství. Eh, je těžké o tomto tématu hovořit pouze během několika málo sekund a proto bude lepší, když se o tom pobavíme až, na, eh, až později, až na začátku září. Označování mléčných výrobků. To byla další věc, kterou jste zmínili. Jediné, co k tomu mohu říci, je to, že tuto otázku hodnotíme, že se tím problémem zabýváme. A že připravujeme hodnocení na téma označování mléčných výrobků. To znamená, že eh, to téma budeme řešit i do budoucna. Obávám se, že už musím skončit, že už jsem hovořil příliš dlouho, pane předsedo. To znamená, že vám v tuto chvíli děkuji za pozornost, děkuji vám za veškeré vaše dotazy. Pravděpodobně se mi nepodařilo odpovědět na všechny dotazy, ale doufám, že některé z vašich eh, otázek budou zodpovězeny ještě během našeho dnešního odpoledního zasedání a další potom během zářijového zasedání vašeho výboru. Děkuji. Bardzo dziękujemy. Děkuji. Odpověděl jste skutečně na velké množství otázek, takže jsme zde nehovořili pouze o politice zemědělské, ale o celé řadě dalších záležitostí. Děkuji mnohokrát za veškeré otázky. Je mi líto, že jsem musel omezit řečnickou dobu. Také ještě jednou děkuji panu generálnímu řediteli za rozpravu. Myslím si, že tento přehled před letní přestávkou byl pro nás velice užitečný, neboť během letní přestávky se jistě budeme setkávat s farmáři, se zemědělci a veškerá ta témata, o kterých jste dnes zde hovořil, se budou jistě objevovat a také jsme o nich hovořili i na schůzi koordinátorů dnes dopoledne, například o mléku, o problematice aktů v přenesené pravomoci, o tom rozhodnutí o mléku, které bude velice důležité na Radě pro zemědělství. Budeme potřebovat konsenzus. Potřebujeme také zlepšit v budoucnu naši výměnu informací s radou. A mnozí také poukázali eh, na dnešní vyjednávání s USA a celkově na obchodní vztahy na obchodní vztahy mezi Evropskou unii a třetími zeměmi, což je také jedna z důležitých podmínek Je jedno z důležitých, asi jeden z důležitých aspektů pro zemědělství. Pak je tady důležitá situace na trzích a nejenom na trhu s ovocem, je tady i celá řada dalších ožehavých komodit. Jedná se tedy o velmi důležitá témata a my je budeme velice pečlivě sledovat. A k mnohým z těchto témat se vrátíme na další schůzi našeho výboru. Ještě jednou děkuji panu generálnímu řediteli. Pokud nemáte na žádné další dotazy a pokud si nepřeje nikdo ani předložit nějaký dodatečný dotaz, tak buďte ujištěni, že v budoucnu budeme mít ještě rozhodně příležitost se k těmto tématům vrátit. Ale myslím si, že jsme obdrželi celou řadu velmi užitečných informací. Tímto tento bod uzavírám a ještě jednou všem děkuji. Ano, dnes odpoledne máme velice bohatý program. A pokud dovolíte, rád bych ještě jednou vyslovil svůj dík také našim zaměstnancům, kteří jsou zde dnes s námi. A dostáváme se k bodu 5 na našem pořadu jednání, což je soudný rozpočet, rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015. A slovo bude mít pan Jár, který nás uvede do tématu. Do tématu. Nemáme příliš mnoho času, dokument je k dispozici pouze v angličtině a proto prosím o pochopení. Pan Jár. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný, řekli se to správně. E, je to také, vzniklo, je to zrychlený postup, také kvůli volbám, protože musíme dodržet náš časový limit. Proto tedy stanovisko, návrh stanovisko je přeloženo pouze v e, angličtině a prosím vás o pochopení. Budu pouze telegraficky tady zmíním, co chceme zlepšit, co chceme rozhodnout, co jsem navrhl. První důležitá věc se hned na začátku. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je pátek 25. července 12 hodin. Opakuji, lhůtva pro předkládání pozměňovacích návrhů je pátek 25. července 12 hodin. I z tohoto ohledu prosím o pochopení, pan předseda to zmiňoval, je to relativně málo času. Eh, Souhrný rozpočet eh, v okruhu 2 má 59,2 na miliard na závazky, a e, tento rozpočet samozřejmě e, je rozpočet, který se snaží šetřit, e, takže snižujeme rozpočet e, a protože celkový rozpočet se snižuje, nemůžeme navyšovat rozpočet na zemědělství, zatím také stojíme. Ve svém návrhu nejdříve prvním kroku tedy navrhuji, abychom skorigovali veškeré škrty, které předložila rada a chci se vrátit zpět k návrhu k rozpočtu, který předložila komise a to proto, protože je podle mne realističtější a více se blíží skutečnosti. Ve svém stanovisku poukazuji také na to, že členské státy musí mít učinit vše proto, aby neuhrazené fraktury, faktury pro projekty z druhého pilíře byly uhrazeny. Veškerý členové výboru AGRI znají tuto tragédii, ke které došlo totiž, že projekty, které eh, ještě které ještě pocházejí z minulého období a měly by být eh, dokonce financovány, že financovány nejsou, členské státy na to při, až příliš rádi zapomáhají, ale zde je třeba se držet zásady jasnosti a pravdivosti rozpočtu. A co to tady musíme dofinancovávat? Z minulého období se platí plně, ale plně, plně platí se to z nových peněz, které jsou určeny pro nové projekty. Uh, a na tomto místě by měla eh, jistě radost zejména Astrid Lulingová. Já tady totiž navrhuji, aby to seškrtání eh, peněz na včelařství, aby nebylo uplatněno. I tady ve výrobu máme velice velké sympatie pro včelaře a proto tedy navrhujeme, aby tam ty škrty nebyly uplatněny. Dále ve své učí, ústní části v posledním bodě se vyslovují proto, abychom i nadále se soustředili na to, abychom tady měli přibližování tého prvního, druhého pilíře e, mezi tedy všemi členskými státy. Dále e, apeluji na všechny, abychom u všech programů Eh, hleděli na heslo debirokratizace, tedy snižování byrokracie, zejména by to platilo pro programy mléko a ovoce do škol, které se na výboru zde těší velkých sympatií. To chápu, i zde eh, jsem navrhl, abychom zrušili ty škrty, které navrhuje rada, takže abychom tady zachovali ten program mléko do škol a ovoce v té původní podobě, co se týče tedy financí. Na druhé straně bychom ovšem ale společně měli zajistit to, aby to programy byly nebyrokratické, zejména pro uživatele, aby byly jednoduché, aby to uživatelé mohli jednoduše pochopit. Tady si myslím, máme před sebou ještě větší úkol, než si myslíme, když podle toho, co jsem se doslechl z praxe, když si například analyzujeme, proč v některých zařízeních se tyto programy neuplatňují, tak je to právě v důsledku té vysoké byrokratické zátěže, která se tím pojí a v případě malých eh, zařízení pak nemá smysl takovýto program realizovat. To je vše z mé strany, děkuji pane předsedo, děkuji předseda. Má někdo nějaké otázky, poznámky. I zde prosím omezte vaši řečnickou dobu na jednu minutu. Prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já jsem novým členem ve výboru a já bych potřeboval vysvětlení. Obdrželi jsme tento dokument v jednom jazyce 10 hodin eh, s tím, že deadline, termín pro pozměňovací návrhy je konec tohoto týdne. A vzhledem k tomu, že tady je tolik nových členů, tak eh, my ještě nemáme eh, mm, všechno tu podporu, kterou bychom potřebovali a eh, víme, že toto je důležité téma pro rozpočtový proces. Já se ptám, je to standardní praxe, takové, čas, takové krátké lhuty a je zde nějaký mechanismus, aby tento <laughs> výbor mohl prodloužit termín pro pozměňovací návrhy. No, byla pauza na volby, teď budou dovolené, což eh, spout, nás trochu spoutalo, ale chápeme, o co vám jde Chápeme ty vaše obavy, ale do určité míry musíte eh, mít důvěru v ty členy, kteří tady jsou delší dobu a ti na všechno dohlednou. Ano. Pani Pozov Schleier. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb wel het advies meegekregen van mijn medewerker die doorgelezen. Ano, eh, já eh, bych chtěla eh, tady můj spolupracovník hovoří mm, o 0,2-0,3 a o eh, snížení rozpočtu pro producenty, ale vlastně spojit síly mm, těch organizací producentů, to je zásadní pro rodinná, rodinné podniky. Já souhlasím s Evropskou komisí, co se týče zvýšení rozpočtu pro tyto organizace. A teď moje otázka konkrétně, jak chcete, nebo já mám předložit nějaký pozměňovací návrh do pátku, nebo již je to všechno vyřešeno? To je spíše praktická otázka, jak na to. Děkuji. Děkuji, pan Rode. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl velmi poděkovat eh, zpravodaji za odvednou práci. Můžeme v podstatě eh, pod, jakožto ALDE podpořit toto stanovisko, ale většina v ALDE není pro program mléko a ovoce do škol. Nejsme tím programem až tak nadšený, není to nic nového, to jistě již víte a proto tedy předložíme odpovídající pozměňovací návrh, kde jsme tedy proti navýšení rozpočtu pro tyto programy, ale v ostatních aspektech váš text podpoříme. Děkuji. Děkuji. Pan Flanagan. Jenom bych chtěl mm, jako eh, nový poslanec eh, také podpořit kolegu z Irska. My bychom potřebovali více času a odpověď, které se nám dostalo, tak to je asi typické, co jsem si myslel, že asi by Evropská unie dělala a jak si myslí i naši občané. To je v podstatě, že mm, jak si mm, mm, se, eh, jsme ignorováni a my jsme byli zvoleni a eh, takže eh, protože jsme dostali důvěru a takže mm, my bychom měli mít šanci přece se zabývat mm, tím, co se tady dělá a já se omlouvám, že tady ty volby byly, ale prostě tak to je, i když možná se to nelíbí. Bardzo proszę. Rode ještě jedno. Uh, Bych já se mohl o tom vyjádřit. Já jsem také novým členem, ne v parlamentu, ale v tomto výboru. Ano, my zde hovoříme o stanovisku. Je to stanovisko maximálně 15 slov, takže tady já myslím, že je snadné si ho přečíst a nějak eh, a i si udělat názor. Já myslím, že na to pár dní stačí a školy, mléko a ty programy do škol, to není nová věc. Takže já myslím, že já myslím, že určitě by mělo být možné všechno připravit do léta. Děkuji. Paní Seneka, děkuji. Já bych se chtěla připojit k názoru kolegů, pokud jde o lhůtu mně se zdá, že to není seriózní, když e, u tak důležitého e, rozpočtu, rozpočtu důležitého pro fungování zemědělství. My v Evropské unii tedy v parlamentu máme pouze dva dny na pozměňovací návrhy. A za druhé, já jsem viděla, z toho mála, co jsem viděla do posud, že zde došlo k velkému škrtu v rozvoji venkova. A já bych chtěla vyjádřit nesouhlas a zeptat se i, eh, v čem eh, nebo jakých částí se tyto škrty budou týkat. Děkuji. Pan Jár. Pane Járe, máte opět slovo. Ale jenom ještě bych chtěl říci, ano, přece zemědělci čekají na tento rozpočet, čekají na projekty rozvoje, rozvoje venkova, rozpočtový výbor sta, čeká na naše stanovisko. Pokud to stanovisko nebudeme mít, tak eh, nebudou výsledky. Já mm, chápu vaše obavy, ale přece za těchto okolností děláme, co můžeme, pane Járe. Konečně pan posil chce zabrat ještě głos? Pan posil. Chcete se ještě jednou chopit slova, pane Járe? Ještě se přihlásil pan Flanagan. Dva měsíci eh, po volbách nemáme kancelář, nemáme telefon. Pokud tedy máme eh, číst tyto velmi důležité dokumenty, tak potřebujeme kancelář a telefon, abychom mohli telefonovat. Eh, my tu zkrátka putujeme po té budově, nemáme telefony. Eh, tady to je zkrátka eh, fraška. Eh, začíná to s těmi, kteří to organizují. Dejte mi kancelář, dejte mi telefon a já si přečtu to, co jste mi poslali. Dobře, dobře. No, myslím, že nenařekaj mi, nenařekaj mi, Pan posel Jar. Tak dobře. Eh, rád bych kolegu utěšil. Já jsem se zlobil kvůli té lhutě, stejně tak jako vy, ale pochopil jsem, že eh, jinak by došlo eh, k, ke spoždění toho schvalování rozpočtu a to by nebylo dobré pro zemědělce, pro obce, nepochopili by to, že by se nemohly vyplácet prostředky. Na vaši útěku bych chtěl říct dvě věci. Za prvé, není to poslední rozpočet, o kterém jednáme, E, na příští budeme mít všichni, všichni společně více času a rád bych řekl novým kolegům, že ty velké bitvy se odehrávají u těch sedmiletých e, rozpočtů, protože my vždycky děláme středidobé finanční plánování na sedm let. E, tam se skutečně bojuje intenzivně a tvrdě diskutuje a tento roční rozpočet se tedy vtělí do tohoto sedmiletého eh, rámcového rozpočtu. Eh, je to tak, že nezávisle eh, na tom, kolik nyní v tomto roce vydáme prostředků, se musíme vejít do toho sedmiletého rozpočtu a tato bitva už je vybojována tam už jsme eh, spolu velmi tvrdě bojovali. To znamená, že vás chápu, eh, ale prosím o porozumění, abychom ten rozpočet eh, schválili včas v zájmu těch, kterých se to týká. Možná, že je to dobrý podnět směrem k výboru konference předsedů výborů by se mohla zabývat tím, jak takovéto situace řešit, protože i mě ta lhuta naštvala. Já si myslím, že eh, v rámci takto krátké lhuty není možno vést eh, diskuzi, ale poskytl jsem tedy i eh, podporu. První otázka, která tu zazněla, tak na to se musíme podívat. Pokud by to nestačilo, tak to musíme změnit. Já jsem se dostal zpět na úroveň komise. Pokud to bude stačit, tak je to v pořádku, pokud ne, tak o to musíme dále diskutovat. Pokud eh, jde o program Ovoce do škol, tak já jsem také poněkud skeptický, nicméně vidím v těch programech i to dobré a proto bych chtěl na nás na všechny apelovat, Eh, myslím si, že to skýtá velkou šanci. Mléko do škol, ovoce do škol, ale musí to být nebyrokratické, musí to být přátelské vůči uživatelům. To znamená, že jde o to, aby se to dalo používat v mnoha malých institucích. Eh, mnoho malých institucí se totiž tohoto programu vzdá, protože eh, je to příliš byrokratické. Jinak by to bylo ještě úspěšnější. Eh, já bych byl rád, kdybychom eh, na to potřebovali ještě více peněz, kdyby se stály fronty. Eh, a pokud jde o rozvoj venkova, tak tam už jsem, o tom už jsem hovořil. Musíme tady podniknout určité škrty, protože už tady není v celkovém rozpočtu k dispozici. Pokud jde o druhý pilíř, tak je tu velká flexibilita a členské státy si mohou sami stanovit eh, priority. Těm škrtům se ovšem nevyhneme, protože eh, to zkrátka musí nějak zapadnout do toho velkého střednědobého plánování a rozpočtu. Eh, já jsem tu lhutu nevymyslel, ani předseda výboru tu lhutu nevymyslel. Musíme se zkrátka do budoucna zabývat tím, jak takové situace řešit. Děkuji. Rozumiemy, dziękujemy. Przypominam, że poprawki do piątku do godziny 12. Děkuji. Připomínám, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je pátek 12 hodin a 3. září budeme hlasovat o stanovisku. Ještě jednou děkujeme zpravodajovi. Omluvte prosím ty krátké lhůty a dostáváme se k bodu 6. Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení. Vítám zde náměstka generálního ředitele, generálního ředitelství Agri, který odpovídá za zemědělské trhy, pana Josta Koteho, který nám poskytne aktuální informace komise, které se týkají školních programů. Rád bych podtrhl, jak významné to téma je. Jsem přesvědčen, že nás zajímá všechny, že nám všem jde o to, aby tyto programy byly realizovány. Podporujeme tyto školní programy a proto bych rád využil příležitosti a vyjádřil to, že z rady e, přichází znepokojivé signály. Zdá se, že mnoho členských států chce změnit právní základ a chtějí se k pohnout k článku 43.3, což by znamenalo, že již nebudeme mít spolurozhodování v tomto programu. My tady počítáme s podporou komise v této věci a doufáme, že parlament i nadále si zachová v této věci místo a roli, která mu přísluší. Pane Korte, nyní vám uděluji slovo, prosím. Well, thank you very much. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za příležitost eh, přednes stručnou prezentaci tohoto návrhu, který eh, komise přijala 13. ledna a o kterém se již jednalo detailně v radě, takže jsme velice rádi, že i parlament nyní eh, se zabývá tímto návrhem a doufáme, že že půjde rychle a že budete jmenovat rychle zpravodaje, tak abychom mohli eh, snad na podzim přijmout další kroky. Budu velice stručný, protože máte sklus. Eh, tři body. Za prvé, stručně řeknu, jaký je účel tohoto návrhu. Je důležité, abychom trochu si to zrekapitulovali, protože je to docela kontroverzní návrh a to jsme již i slyšeli dnes odpoledne zde. Za druhé, jaké jsou hlavní aspekty a za třetí vám naznačím, jaké diskuze bychom chtěli vést eh, s radou a vámi. Takže první bod, účel návrhu. Za prvé, my v komisi eh, jsme provedli velice seriózní hodnocení dopadu, abychom zjistili, jaká je přidaná hodnota tohoto programu. Takže vše, co řeknu a všechno, co je v návrhu, vychází právě z té hluboké analýzy a z konzultací, které proběhly. A e, my musíme mít jistotu, že to, co navrhujeme, je v souladu s principem subsidiarity. A rovněž e, i ten program musí být e, jaksi proveditelný. A čtyři věci vyplynuly, čtyři velice vážné eh, aspekty. První, je zde takový jasný trend e, konzumovat některé čerstvé produkty, hlavně ovoce, E, zeleninu, mléko u dětí. To je trend všude, všude v Evropě, tedy, že dochází k poklesu, pardon, dochází k poklesu e, konzumace těchto komodit a i se zhoršují ty e, výživovací návyky, zvyšuje se tedy obezita. V roce 2008 jedno ze čtyř dětí bylo obézní, mělo nadváhu, takže to se musí zlepšit. A za třetí, rovněž důležitá věc je, to je jeden z mála programů, kde jsme skutečně e, navázali přímý kontakt mezi EU a rodinami dětí, především na venkově, pardon, ve městech, především ve městech. E, zatím tedy 30 milionů dětí e, profitovalo z tohoto programu. Takže vidíte, to je takový hezký příklad, jak přiblížíme Evropu úspěšně lidem. A za čtvrté, je zde nutnost systém zjednodušit. Takže uvidíte, že my se snažíme eh, eh, eh, rušit administrativu, aby členské státy měly větší flexibilitu a i vzdělávací zařízení, tedy školy, aby mohli ten program implementovat snáze. A jaké jsou ty klíčové aspekty návrhu? První, tyto dva programy, které dnes jsou oddělené, tedy mléko a E, ovoce zelenina, tak ty splynou v jeden program. E, takže to bude program pro mléko, ovoce, zeleninu dohromady. E, stejná pravidla a stejná míra flexibility. Dále prostředky se budou vynakládat podle návrhu na základě jedné, jedno, několika leté strategie, kterou si stanoví členské státy s těmi prioritami, cíly, s tím, že tam bude flexibilita v rozpočtu, bude to záviset na potřebách dané země a uh, na potřebách regionu v dané zemi. Peníze alokované na tento program uh, budou o trochu vyšší, když tam přidáte ty dvě další obálky, tak my navrhujeme 230 milionů euro každý rok, tedy navíc, a 50 e, 80 e, e, na mléko a 150 na ovoce zeleninu. Zjednodušení. Víceméně 30% nebo dokonce 50% těch formalit požadavků se zruší a jako třeba povinnosti výkaznictví, ten reporting, kdy budeme mít pouze jednu strategii na to a další <clears throat> věci, o kterých nebudu detailně mluvit. Systém se tedy podstatně zjednoduší. A potom je tady ta flexibilita. Samozřejmě e, účast na programu bude dobrovolná pro členské státy. A E, to rozdělení, zdali tedy mléko nebo ovoce, zelenina či oboje a tak dále, takže zde bude možnost e, tedy e, takových převodů mezi těmito jednotlivými položkami, obálkami. A za třetí, jak jsem řekl, jak, mm, co asi za témata se objeví v celém tom procesu, jak pan předseda již zmínil, ano, právní základ, já vás ujišťuji, že my jsme, eh, vycházíme ze 42 a 43.2, to jsou ty články, které používáme, to znamená plné zapojení parlamentu do legislativního procesu. Mm, jak jste řekli, rada jednomyslně <clears throat> vydala stanovisko, že to je špatný právní základ, že by to měl být článek 43.3, což znamená, že byste z toho byli vyloučeni. A e, druhý bod. Ten se týká e, e, škály produktů. Co lze nabízet v programu školám? Zde členské státy na to mají různé názory a převažuje názor, že by to měla být větší škála než tedy mléko, ovoce, zelenina. Slyšeli jsme celou řadu návrhů. A takže Samozřejmě velice rád bych tedy i eh, slyšel názor parlamentu k tomuto s tím, že musíme zjednodušit všechno, aby to bylo zvadnutelné, proveditelné a aby ty prostředky se skutečně vynakládaly. Těch málo peněz se vynakládalo skutečně eh, tam, kde to bude mít maximální dopad. Eh, a za třetí, stručně, alokace nebo realokace peněz eh, eh, z toho programu na mléko, mlék, který se týká mléka. Zde, jak jsme řekli, musíme tedy do budoucna se rozhodnout, <clears throat> dohodnout, jak ty peníze se rozdělí <clears throat> do budoucna mezi tyto programy. A děkuji a těším se na diskuze s výborem. Děkuji. Děkuji. Doufám, že do budoucna budete stručnější. A nyní pan Andrew, minuta. Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom takové upřesnění. Já jsem eh, si vyslechl a porozuměl jsem tomu expoze, které nás uspokojuje, ale právní aspekty. Otázka eh, článku 43.2 Eh, můžete nějak to formálně upřesnit? Eh, podle toho, co říkáte, to znamená, eh, to je na základě stanoviska právní služby všechno, anebo ještě je to věc otevřená k diskuzi. Teď rychle. Ty obálky podle členských států, mm, zde existovaly dvě pozice. Některé státy chtěly použít historická kritéria a jiné chtěly eh, používat kritérium potřeba podle členských států podle daného členského státu. Teď vypadá to, že to bude ten druhý scénář podle potřeb. Takže je to ve světle eh, potřeb, které předloží každý členský stát a podle toho se přidělí ty obálky. A za třetí, to se týká eh, věci samotné, byste o tom mluvil, je to otázka dopadu eh, těchto programů, eh, jaký to má dopad na návyky mladých. Můžete to nějak upřesnit? Vy jste hovořil o takové studii, kterou jste provedli. Můžete nám říci již dnes nějaké údaje? Děkuji paní Erans Garcia. Děkuji. Já mám dvě otázky. První, proč Evropská komise eh, eh, eh, zde tedy nerozšíří eh, eh, tedy eh, to na zpracované výbory, výrobky jako tedy třeba jogurty a podobně, to znamená samozřejmě, že tam musí kontrolovat obsah cukru a tuku a tak dále, tedy jako to máme ve Španělsku například, samozřejmě tam my máme velice striktní kontroly, především tuku a toho, co obsahují tyto zpracované výrobky a to je také, myslím, dobrý impuls celému sektoru potom a také zde chci další téma zmínit. Rozdělení prostředků se musí realizovat eh, tak, jak se i stanovuje v tom sektoru ovoce zelenina, ale v každé zemi je určitá tedy znevýhodněná zóna a eh, třeba i eh, je třeba se to brát podle toho, jak, jaká, podle toho, jaká je situace, situace těch dětí na daném území v dané zóně, protože ne vši, všechny ty zóny jsou na tom stejně. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Petir. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku eh, panu zástupci komise. Chorvatská republika se nepodílala na programech, o kterých nyní hovoříme. Jsou to programy, které jsou financovány z evropského rozpočtu, ale Chorvatsko se na tom nepodílelo. A to celé realizovalo, financovalo z národního rozpočtu. A proto jsem poněkud naplněna obavou, když tady využíváme historické údaje jako základ pro budoucí programy, protože by to mohlo vést ke znevýhodnění Chorvatska v rámci tohoto programu. Školní děti v Chorvatsku a jejich zájmy jsou tímto ohroženy pokud eh, se finanční alokace eh, z tohoto programu budoucnosti budou provádět tak, jak jsem právě popsala. Proto prosím komisi o řešení pro to, jak v budoucnu zajistit správné rozdělení financí, tak aby Chorvatsko jako nový členský stát nebylo znevýhodněno oproti eh, ostatním zemím Evropské unie. Děkuji. Děkuji. A další řečník je paní Malej. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o e, spojení těchto dvou programů, já zde mám určité otázky. Za prvé jsou to programy, které jsou e, různě staré, nesplňují stejne, stejný cíl a tedy ty podmínky realizace se také liší. Moje otázka se týká problémů, které způsobí toto sloučení programu. Mimo jiné, pokud jde o dodavatele těchto produktů, kteří jsou z odlišných sektorů, eh, potom eh, jak se bude organizovat ta kumulace těch programů, protože to neusnadní práci manažerům. A potom, pokud jde o komunikační strategii nebo tu kampaň osvětovou, takže zde také ty kampaně eh, sledují různé cíle. Je zde záminka, ano, zjednodušíme to, když to sloučíme, ale já se obávám, že to bude mít opačný efekt. Chtěla bych tedy upozornit právě na tuto problematiku. Bardzo děkuji, pan posel Kalinovský. Następ... Děkuji, pan Kalinovský. A potom paní Serena. Děkuji. děkuji. pane předsedo. Já bych rád poukázal na to, že katalog produktů, ten seznam těch produktů, které jsou dány k dispozici v rámci toho programu, neobsahuje pouze, či neměla by obsahovat pouze ovoce, zeleninu a mléko, ale měla by tam být také zpracované ovocné a mléčné výrobky, jako například šťáfy, ždusy a další. Ty jsou rovněž velice zdravé a Eh, posílí atraktivitu tohoto programu pro jeho účastníky, o které v poslední řadě jde, a to jsou naše děti. Je tedy nezbytně nutné rozšířit seznam těch produktů. Paní Senro? Děkuji. Já jsem si chtěla vzít slovo k těm kritériům pro tyto programy, tudíž Zdá se mi, že kromě toho, že chceme podporovat spotřebu e, eh, mlečných výrobků, ovoce, zeleniny, tak já myslím, že také bychom měli si stanovit jako cíl to, že chceme podporovat spotřebu lokálních e, sezónních produktů. A kromě toho i do toho zahrnout biovýrobky, bioprodukci, abychom podporovali eh, bioprodukci, tak abychom i, eh, jak si dělali osvětu, podporovali lokální produkci, aby pochopili všichni, co to je eh, spotřebovat jíst tedy lokální produkci, sezónní produkci a bioprodukci. Děkuji, paní Neuchl a potom Michel Dantin. Neuchel se to vyslovuje, ale nevadí. Mám tady takovou myšlenku, takový nápad a jde o to, jak změnit stravovací návyky dětí. Tady je třeba začít co možná nejdříve a tento program je program, který se provádí ve vzdělávacích zařízeních a na druhou stranu se tady hovoří o programu, který se provádí ve školách a já se ptám, jde v tom programu také o to, aby byl uplatňován také v školních zařízeních, kde jsou mladší děti 6 let, to znamená v dětských školkách mateřských a tak dále, což by bylo velice velice důležité podle mě, protože čím dříve začneme s tím vytvářet dobré stravovací návyky pro děti, tím lépe a také by to zvýšilo účinnost toho programu. Děkuji, pan Dante. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl zmínit problém s metodou. Eh, před rokem, zrovna před rokem, jsme opět diskutovali o určitých předpisech v rámci reformy SZP. A Ehm, vlastně potom jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů právě k těmto programům, ehm, a to je ovoce zelenina a potom mléko do škol. Během trialogu komise se postavila proti celé řadě návrhů, které jsme předložili a mm, dnes některé z nich tam figurují, ale potom došlo k pozměnění eh, toho předpisu, který eh, tedy Eh, eh, mm, v podstatě vstoupí v účinnost za půl roku a za rok opět nás čeká další sdělení. Takže neustále se hovoří o zjednodušování a permanentně se novelizují ty předpisy a mm, v podstatě mm, přitom ty eh, naše pozměňovací návrhy nemohly být zahrnuty. Já bych řekl, že i v rámci trialogu došlo k určitému pokroku a nám se podařilo dospět eh, k, k návrhu, který reflektoval ty novinky, ale ty, eh, ne, ty nejsou obsaženy v tomto návrhu, který máme na stole. Mm, k čemu to je tedy vyjednávat, když vždycky následující rok eh, mm, to, na čem jsme se politicky dohodli, potom je přehodnocováno. Ano, dobře pan Rope a potom pan, paní Skrea. Děkuji, pane předsedo. Pracoval jsem také, pracovala jsem v nizozemském parlamentu, zabývala jsem se právě tímto tématem a musím říci, že to bylo velmi pozitivní. Všichni se v tom velmi angažovali, ale kabinet o tom přesvědčen nebyl. To ale neznamená, že eh, to je nutno vidět všechno naprosto pozitivně. Děkuji. Bardzo děkuji, pan posel Rope. Děkuji. A nyní pan Rope, prosím. No, kad, eh, labai gerai, kad... Eh, děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že je dobrý nápad tento systém zjednodušit. A že by bylo také dobré ho rozšířit. Musíme v této souvislosti snížit objem byrokracie. Já jsem pracoval na mnoha školách při zavádění tohoto systému a byl bych velmi rád, kdyby se podařilo zjednodušit veřejné, zadávání veřejných zakázek v tomto kontextu. Je to velmi důležité, především pokud jde o kontroly je to důležité proto, aby děti eh, viděli, jak eh, se tyto produkty dostávají do, do škol, jak se k ním konkrétně dostávají. Myslím si, že tento systém by mohl být nějak začleněn do vzdělávacího plánu, do vzdělávacího programu. Další věc, kterou řešíme v Litvě, je to, že děti mezi 6. a 10. rokem dostávají zdarma eh, jídlo a zdarma mléko na základě národního programu a to znamená, že každý program, že ty programy jsou navzájem komplementární a to musíme vzít v potaz Musíme tedy zajistit, aby oba eh, systémy byly komplementární. Děkuji, budu velmi stručný. Myslím si, že je velmi důležité abychom dětem dávali dobré potraviny, kvalitní stravu, zdravou stravu. Nicméně musím říct, že jsem podněkud skeptický. Eh, jestli právě to je úkolem Evropské unie. V každé zemi je údajně vláda a předpokládám, že právě tyto národní vlády by se o takovéto záležitosti měly postarat. Nemyslím si, že by bylo potřeba to řešit na celoevropské úrovni. Uh, v mé zemi jsem nikdy neslyšel, že by někdo říkal, že je potřeba mít Evropskou unii na to, aby dětem se dávaly banány. Je pan posel Ferron. Děkuji, pan poslanec Fer. Oui, merci, un petit peu... Un... No, eh, jenom potřebuji něco pochopit. Nové nařízení eh, Eh, se týká eh, eh, osvěty u dětí, pokud jde o konsumaci, ale ne o původu nehovoří. Takže já myslím, že by to také mělo být změněno tak, změněno tak, novelizováno tak, aby se propagovala lokální produkce a ta se konzumovala. A je třeba tedy nejenom dělat osvětu, pokud je o mm, tedy ty návyky, ale také i dělat osvětu, že je třeba tedy jíst lokální e, produkci, protože to hodně většinou dětem chybí. Děkuji, pan poslanec Buda. Děkuji, nyní pan poslanec Buda. Pan poslanec Buda, prosím. Președinte, mulțumesc pentru cei care au rezerve asupra listei. Děkuji, pane předsedo. Někteří lidé se domnívají, že seznam těch produktů je příliš krátký, nicméně pokud si přečtete článek 23.5, tak e, jsou tu příklady ovoce organizace, eh, které může být na tom seznamu, ale zároveň eh, každá konkrétní členská země může na ten seznam další ovoce přidat v závislosti na tom, co mají k dispozici. Způsob, eh, jakým je ovoce získáváno, je potřeba zjednodušit. V Rumunsku už ten systém nějakou dobu funguje a musím říct, že funguje velmi dobře. Děkuji a nyní má slovo pan Roda. Děkuji, pane předsedo. Nechtěl jsem se vůbec vyjadřovat v této debatě, ale když tady naslouchám té rozpravě, tak mám pocit, že se tady sešli samí výživoví experti. Chtěl bych poukázat na to, že v Lisabonské smlouvě máme zakotveno slovo, které bychom měli zohledňovat. A je to slovo subsidiarita. Subsidiarita. Co my našim dětem ve školách a školkách dáváme k jídlu, to bychom měli přenechat členským státům a zejména jednotlivým obcím. Děkuji. Děkuji. Jednak máme zakotven zásad, sub, zakotvenou zásadu subsidiarity, ale na druhé straně také evropskou solidaritu. Pan Flanagan. Já jsem to pochopil tak, <clears throat> že jsme se tedy sešli v Evropské unii, abychom se navzájem nezabíjeli a nyní tedy rozhodujeme o tom, co eh, děti budou jíst ke svačině. Nemáme eh, čas na to, abychom se zabývali tím, že naši zemědělci v Irsku nemohou prodávat svoje eh, výrobky v transparentních dodavatelských řetězcích. Musím říci, že někteří farmáři jsou na pokraji sebevraždy kvůli této situaci a my tu sedíme a diskutujeme o tom, jestli eh, dětem dáme banány nebo kivy. Já své děti budu krmit tím, čím budu chtít a stejně tak budou činit eh, moji sousedé. To znamená, že proto tady nejsme, děláme eh, z toho skutečně vražku. Děkuji. Děkuji, nie jest to może ośmieszanie, jest to jeden z... Děkuji. Jedná se o jeden z programů, které evropská veřejnost vnímá velice pozitivně. Jde o ospětu dětí a mladých lidí, o to vysvětlit jim, jak vypadá vhodná strava. Ale dobrá, budeme diskutovat dále. Nyní má slovo pan Korte, ale skutečně vás prosím, abyste byl velmi stručný. Bude o právní základ, tak komise zde nepotřebuje Eh, nic měnit. Náš návrh eh, mm, předvídá eh, normální legislativní postup. To je formální pozice komise a na tom my nic měnit nebudeme. Takže já myslím, že to je i uspokojivé pro parlament. A teď pokud jde o škálu těch produktů, řada otázek k tomu byla lokální, produkce a bioprodukce, sezónní produkce. Ano, to je tam předvídáno jako možnost. A také chci i potvrdit další bod podle článku 23, článek 5, 23.5 pardon, návrhu, tak lze to ještě i rozšířit. E, to znamená, lze tam zahrnovat postupně další produkty a ve finále je to přece dobrovolný program. Žádný členský stát není nucen, ani žádná škola či rodiče nemusí eh, se zapojit, to je nabídka. A pokud jde o rozdělování prostředků, a teď konkrétní otázka Chorvatska, na kterou bych chtěl stručně zodpovědět. Pokud jde o ovoce zeleniny, kritéria, která navrhujeme, je populace dětí, dětská populace, tedy statistické kritérium přímočaré u mléka, ale tam navrhujeme takový mix historických referenčních eh, objemů, množství a plus tedy populace dětí. To je komplikovanější asi. O tom ještě musíme jednat s členskými stády i zde. To si víme. To je takové docela záludné. A věk dětí, to začíná věkem dva roky, od dvou let věku. Ano, to je docela jasné kritérium. A teď pokud jde o pana, pokud jde o pana Dantena, proč teď předkládáme tento návrh po těch všech dlouhých diskuzích již? Zde jsou dvě nové věci. Za prvé je to zpráva účetního dvora, to jsme museli reflektovat, a potom i e, e, vývoj tedy toho e, systému mléka, komise tedy na tom pracovala, takže tady jsou určité nové věci, které jsme zahrnuli do tohoto návrhu. Děkuji a nyní se dostáváme k dalšímu bodu programu. Mléko a další eh, produkty do škol zde budeme mít zprávu, ke které se vrátíme a určitě ještě všichni budou mít možnost se k tomu vyjádřit. A jak jsem řekl, teď nás čeká bod 7, což je provádění ustanovení týkajících se organizací producentů provozních fondů a operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny od reformy z roku 2007. to je zpráva, která vychází eh, z údajů 2008-2009, tak jak eh, je zaslali členské státy. Komise mm, bere na vědomí, že mm, pořád ještě ty závěry eh, mm, vykazují určité nedostatky v těch údajích z tohoto sektoru a komise by měla v budoucnu předložit legislativní návrh, kterým se bude novelizovat eh, mm, tento režim, tedy ve světle té zprávy a eh, diskuze. Takže teď bych chtěl dát slovo opět panu eh, řediteli Kortemu a to co nejstručněji. Děkuji, pane předsedo. Ano, my jsme tuto zprávu vypracovali, protože se s tím počítá v rámci společné organizace trhu. Řešíme dopad reformy z roku 2007, především pokud jde na míru organizovanosti v oblasti ovoce a zeleniny. Jde o organizovanost eh, těch producentů a eh, o počet jejich združení. Rád bych vám tady představil tři hlavní výsledky této zprávy, to znamená, k jakým závěrům jsme dospěli. Za prvé, je potřeba zvýšit organizovanost eh, producentů. A to především v těch členských státech, kde je ta organizovanost doposud poměrně nízká. Dovolte mi, abych uvedl několik čísel. Celková míra eh, se zvýšila eh, ze 37% na 43%, to je lehký nárůst, nicméně situace v jednotlivých členských státech je velmi rozličná. Eh, v některých členských státech je to dokonce méně než 10%, to znamená, že méně než 10% producentů v oblasti ovoce a zeleniny je organizováno ve združeních. Je to například Rumunsko nebo Bulharsko. Pokud se podíváte na přílohy, tak uvidíte další čísla. Pokud se podíváte na další členské státy, například na Nizozemsko nebo Belgie, tak, Belgii, tak tam je ta organizovanost eh, ve výši 80%. To znamená, že rozdíly jsou to vysoké a to je problém. To bychom měli řešit. To znamená, že eh, žádáme parlament a další, aby nám pomohli to nějak řešit prostřednictvím finanční pomoci, výměnou osvědčených postupů, výměnou know-how a Kromě toho si musíme uvědomit, že důležitým faktorem je v této souvislosti čas, protože výchozím bodem, eh, výchozí bod eh, je v jednotlivých členských státech různý. Některé členské státy potřebují více času než jiné. Eh, pokud se podíváte na to, co ty organizace producentů dělají, jaká opatření nabízejí, tak eh, zjistíte, že jsou tu také rozdíly. Zjistili jsme, že eh, mnohé producentské organizace se snaží chránit prostředí, zlepšovat kvalitu, ale mám pocit, že, je to stále, že se toho dělá málo, pokud jde o krizový, krizové řízení. Eh, vaše diskuze o tom svědčí. Nařízení počítá s tím, že organizace producentů by měly být, mít možnost pomáhat v okamžiku krize eh, a zatím eh, je pouze malé množství finančních prostředků používáno právě za tímto účelem. To znamená, že s tím jsme nespokojeni. A konečně třetí otázka, třetí výsledek, ke kterému jsme dospěli, je komplexnost pravidel a také nedostatečná právní jistota při eh, vytváření nových organizací producentů. To je také slabé místo. A na to si stěžují i eh, jiné členské státy. To znamená, že se s ním snažíme něco dělat. Snažíme se zahrnout do toho procesu co možná nejvíce zúčastněných stran, snažíme se o zjednodušení a snížení byrokracie. Děkuji vám, velmi se těším na vaše podněty eh, k této velmi důležité diskuzi. V radě probíhala diskuze o tom, kdy komise předloží nové návrhy. Uvidíte to eh, jasně v závěrech rady. A kromě toho je to, je to stanovisko, která, které komu, eh, komise eh, učinila v radě. Samozřejmě, že je velmi těžké, abych eh, v tuto chvíli učinil nějaké jasné prohlášení, protože se chystá nová komise, to znamená, že já budu muset počkat na novou komisi. Doufám, že tak to brzy nastane a že vám tady brzy budu moci poskytnout odpověď na tuto otázku. Děkuji. Bardzo děkuji, paní rektorze, jako pierwsza zaběřu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane řediteli. Nejdříve má slovo paní si, já prosím jen na jednu minutu. Ano, o, takže v té minutě bych chtěla říci, že škoda, že nevíme, že budeme mít nový legislativní návrh. To je otázka za milion. Ale po, teď bych se zeptala na toto. Já si myslím, že je důležité zvýšit eh, samozřejmě Eh, tedy eh, ty, eh, ty, ta združení organizace producentů, ano, to je nutné v mé zemi také, ale je třeba, aby měli producenti větší váhu v tom řetězci a o tom jako rada nechce nic vědět, jako třeba ve Španělsku se o to snažíme, aby měli větší váhu v tom dodavatelském řetězci. A nyní, mně se zdá, že je velice důležité v tomto dokumentu mm, mm, mm, vzít do úvahy i to, že musíme mít lepší eh, nástroje pro řízení krizí, protože eh, mm, zde musíme tedy v této organizaci trhu mít tyto nástroje na řízení krizí. A také, co je velice důležité, jsou, ty, jsou ta strategická opatření. Vy nám říkáte, že je málo peněz, eh, které by se týkaly třeba experimentální produkce a podobně, ale to je jedna z cest, jak zlepšit naši konkurenceschopnost a zajistit i stabilitu na straně producentů. A e, protože je třeba tedy, jak jinak bojovat proti nekalé soutěži produkce ze třetích zemí, které neplní požadavky, které plní naši komunitární producenti. A takže mm, samozřejmě je třeba tedy e, nabídnout opatření tomuto sektoru, aby se zlepšil. Děkuji. A pan Luasár. Ano, v této zprávě je něco, co mě skutečně šokuje. To znamená, pouze říkat, že to je chyba organizace, ale víme přece, že zde existuje velké narušení hospodářské soutěže uvnitř EU samotné a mm, ty mm, fra, francouzské sektory musí tedy e, konkurovat e, těm, kteří používají práci na černo, černé pracovníky nelegálně a to je téma, které se neustále opakuje. A třeba to platí i e, na jeho západě Francie e, e, producentů nektarin, nektarinek a broskví například. Tam došlo k snížení 30% plochy kvůli tomuto ve Francii za posledních 15 let. Děkuji. Bardzo dziękuję pani. Děkuji mnohokrát. A další řečník. Aguilara. Ano, děkuji, pane předsedo. Já zde bych chtěla říci, že zde e, skutečně e, tady jsou negativní věci, které třeba korigovat, ale nic zde nehovoříte o úspěších, e, kterých jsme dosáhli, například otázka zlepšení ekologie, životního prostředí nebo zlepšení kvality služeb. A v každém případě můj názor je takový, já zde souhlasím s paní Ran, Eh, ale eh, také eh, si, já bych vám chtěla říci, že já si myslím, že není nutné dělat nějaké radikální změny. Ne, je třeba v, v, samozřejmě vycházet z organizací producentů. Zde je třeba vylepšit toto, například eh, aplikovat eh, režim, abychom snížili byrokracii, potom je třeba i eh, motivovat je k tomu, aby formovali organizace, ale to stačí, nic více, protože mm, je třeba, aby ty organizace byly větší, měly větší dimenze, ano, to chtěla říct paní Erang, a teď končím, to je důležité, ano, ty organizace musí být silné, ale žádné radikální změny, ale eh, post, tedy post, eh, podstatné postupné změny. Děkuji, chci přivítat paní posel Jegle, která přibyla na... Děkuji. Já rád bych se přivítal paní Jegle, která zde přešla k nám na naše první zasedání. Jsme velice rádi. Srdečně vás zde vítám a nyní má slovo pan Andreu. No, děkuji, pane předsedo, děkuji za toto expoze a vlastně zde e, e, možná by bylo vhodné, e, aby mm, mm, se i urychlila ta zpráva z vlastní iniciativy eh, k této otázce ovoce zeleniny. My máme zprávu vlast, vlastní iniciativy a my bychom v té zprávě měli jít do více detailů a řešit tam různé eh, možné hypotézy, jak by tyto, toto odvětví mohlo fungovat do budoucna. Teď pokud jde o organizaci, eh, trhu a mm, producentů. Zde by bylo dobré i hovořit o tom, že zde máme eh, druhý pilíř eh, a prostřednictvím toho bychom měli apelovat na producenty, aby se lépe organizovali. Zde máme již určité pomoci, které existují, ale nepoužívají se. Měli bychom je použít a pomoci tak producentům, aby se eh, díky nim organizovali. Pan Děkuji bardzo, pane předsedající, pane direktorze. Pan Sukelský, děkuji, pane pan Kalinovský. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane řediteli. Výrobci ovoce, zeleniny, ale také třešní a rybízu, například mé zemi, momentálně čelí katastrofálním podmínkám. Příjmy v této oblasti jsou vlastně pod samotnými náklady. To je strašná situace. Jedná se tedy o systematické potíže jednotlivých skupin producentů. Proto mám požadavek v tom smyslu, že není možné, aby se tito zemědělci živili pouze um, tou produkcí zeleniny ovoce, ale je třeba, aby doplnili své příjmy také jinými činnostmi. A další věc. Je důležité, aby zemědělské podniky se mohly modernizovat a aby pro tuto modernizaci dostali podporu. Nebylo by možné jim eh, jaksi zavést povinnost pro dlouhodobých smluv, abychom chránili zemědělce v budoucnu? Další řečník, pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že ty kritické aspekty, které v této oblasti zde jsou, eh, je, měli bychom tedy vidět také ty pozitivní aspekty. Já pocházím z oblasti, kde jsme měli 30 prodejců jablek a momentálně máme asi dva. A hovoříme asi o 30% celkové výroby jablek v Evropě. Proto je důležité zvážit reformu a zamyslet se nad tím, jakým způsobem bychom mohli docílit, docílit silnější pro organizovanosti. Co ale ovšem, čeho nedocílíme, je to, abychom ta kritéria pro jaksi slučování či organizaci producentů, nemůžeme to udělat eh, z toho něco povinného, jít tak tedy na až na tak eh, nízkou úroveň protože prodejce samozřejmě musí mít také dostatek financí pro to, aby realizovat ty své programy. Tady musíme mít nároční a dbát o to, aby producenti ovoce a zeleniny mm, skutečně zakládali smysluplné organizace a instituce, které nepovedou k tomu, že jejich prioritním cílem bude pouze to získat peníze z evropského rozpočtu, ale nevyužijte správným způsobem. Nyní pan poslanec Roper. Máte minutu, prosím. Pane pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad tai programa svarbi reikalinga. Děkuji, děkuji pane předsedo. Domnívám se, že tento program je velmi důležitý, dokonce nezbytný. Musíme si uvědomit, že situace se v jednotlivých členských státech liší. Organizovanost v některých členských státech činí 10%, v jiných 80%. postupy producentů se také liší. Pokud jde o Litvu, tak v Litvě ne, není mnoho takovýchto organizací a vel, ti největší producenti, vel, velcí producenti zaujímají e, převážnou část trhu a malí producenti mají problém se na trhu prosadit nebo vůbec získat přístup na trh. Domnívám se tedy, že bychom se měli soustředit na to, abychom do tohoto programu zahrnuli co možná nejvíce malých producentů, tak aby se mohli tohoto programu úspěšně účastnit. Nepochybně by nám to pomohlo vyřešit takové uh, otázky jako uh, trh práce, zaměstnanost a tak dále. Nyní uh, má slovo paní Schreier. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o organizace producentů v Nizozemí, tak bych ráda řekla, že je velmi důležité, eh, aby dobře fungovaly. To je nepochybně pozitivní věc. Je důležité, aby ty peníze putovali do těch podniků, které chtějí zůstat samostatné. A jde o to, aby ty peníze byly investovány správně, ale musíme podporovat také inovace. Já bych se ráda zeptala, jak eh, je možno podporovat inovace, protože to je důležité pro malé zemědělce, pro rodinné podniky. Na to bychom neměli zapomínat. Děkuji, paní Pětek, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Ráda bych upozornila na to, že vyšší míra organizovanosti má pro země, kde, že, že má pro určité země klíčový význam. Musíme totiž zjistit, jaká opatření můžeme přijmout v zájmu toho, abychom organizovanost eh, zemědělců podpořili, abychom přiměli zemědělce k tomu, aby se združili do takových organizací. Jen tak budou uh, moci lépe čelit problémům. Ráda bych se zeptala, co se v, kdo se v komisi věnuje přípravě takových opatření, jak chcete měřit výsledky a v rámci jakých lhůt. Mám totiž pocit, že nemáme dostatečně strategické myšlení. Musíme vyčlenit prostředky na strategická opatření, která mají zvýšit naši konkurenceschopnost a získat pro naše výrobky další odbytiště. Proto bychom se eh, bych, proto bychom měli vědět, jaká to budou opatření a kdo dá na to dispozici finanční prostředky. Merci, euh, Děkuji, pane předsedo. Zpráva, která se zde předkládá, je taková faktografická v tom smyslu, že je to syntéza údajů, které poslali členské státy. Bylo by možné tedy dnes nebo v příštích týdnech od komise dostat kompletnější analýzu o způsobu, jak různé země realizovaly tuto politiku, protože e, zde e, e, země se v tomto zásadně lišily. Tato zpráva nám ale neumožňuje zjistit, zdali, zdali třeba ta či ona volba toho členského státu přispěla k větší efektivitě a zdá se mi být důležité, aby podobné zprávy také umožňovaly zájemně e, se obohatit a zjistit, e, kdo přijal jakou cestu pro realizaci společné zemědělské politiky. To zasadne. Pani prosím. Děkuji. To je skutečně zásadní otázka. Um, Paní McEnter, děkuji, pane předsedo. Je to téma, které se odráží v mé zprávě z vlastní iniciativy, kterou parlament schválil v březnu. Je to podle mého názoru velmi důležitá věc a já doufám, že mi necháte trochu více času eh, vzhledem k této skutečnosti. V tuto chvíli je to tak, že po 15 letech eh, méně Eh, než 50 eh, evropských producentů patří do nějaké organizace. To znamená, že se nám nepodařilo do roku, do roku 2013 zvýšit tento počet na 60%. Pokud to má být atraktivní, tak potřebujeme systém, který eh, bude lépe fungovat, přizpůsobí se podmínkám trhu. Bude eh, to systém, který bude levnější a snažší na obsluhu jak pro platební agentury, tak pro eh, organizace producentů. A kromě toho potřebujeme právní jistotu, to znamená, že bychom potom měli méně chyb a menší regulaci. Především Tady potřebujeme atraktivnější e, program a proto se nesmíme soustředit na e, dodávky a marketing, protože to není jediná aktivita tohoto projektu. Jsou to důležité cíle, ale myslím si, že by to neměla být jediná věc, na kterou se budeme soustředit. Musíme si dát pozor na jednu věc. E, produkce, podpora produkce nesmí vést k přílišné produkci. Potřebujeme tedy Eh, efektivní systém, odolný systém, všechno to je velmi důležité pro udržitelný růst eh, v eh, zemědělství. Myslím si, že jsou to dosažitelné cíle, které ale zároveň spadají do oblasti působnosti nařízení o společné organizace, organizaci trhu. To znamená, že musíme podporovat inovace, výzkum a vývoj, zvyšovat hodnotu výrobku. Já si myslím, že tato diskuze je velmi důležitá. Dneska odpoledne jsme věnovali spoustu času jiným věcem, to znamená, že eh, chci eh, nyní vznést eh, stížnost, protože jste mě vypnul, byť jsem jediný řečník za naši frakci. Děkuji. sekund. Ano, vy jste hovořila dvě minuty a třináct vteřin. Dostala jste tedy dvakrát tak delší dobu než ostatní ale vzdal jsem vaši stížnost na vědomí. Vím, že jste byla spravodajkou k tomuto tématu a nyní pan Nicholson. Pane předsedo, musím vám říci, že pokud takto budeme fungovat do budoucna, Bůh nám pomáhej. Myslím si, že bychom se měli vrátit k původnímu systému. Eh, První věc je, že to nefunguje dost dobře. A druhá věc, vypadá to tak, že lidé tady, eh, něk, eh, někteří lidé hovoří dlouho a jiní jsou potom vypínáni, pokud eh, hovoří na důležité téma. Máme na pořadu jednání mnoho bodů budeme eh, muset na koordinátorech řešit, jak budeme postupovat, protože způsob, jaký jsme začali, není šťastný. Eh, měli bychom tedy eh, zastupovat lidi, kteří působí v zemědělství po celé Evropské unii a podle toho se chovat. Děkuji. Myslím, že... Ano, ale nyní měli všichni k dispozici jednu minutu. Já tady nevím, zda bylo nutné to takto zmiňovat. Máme tento program, je třeba ty body probrat ještě před letní přestávkou. A kolegyně právě měla možnost hovořit dvakrát tak déle. Já nevím tady. Přesně nechápu, eh, co tím míníte, že bychom to měli lépe zorganizovat, k tomu lépe přistoupit v kontextu situace, ve které se nacházíme. Máme na pořadu jednání pouze důležitá témata a nikdo nedostal dvakrát tolik času pro svůj projev. Je mi to velice líto, ale bylo nutné takto postupovat. Já bych nyní ještě jednou předal slovo náměstkovi ředitele, prosím. Možná, že jsem byl příliš pesimistický, nebo jsem eh, postupoval příliš rychle eh, ve své prezentaci. Ale je pravda, že se tady v minulosti udělalo spousta, udělala spousta věcí, pokud jde o organizaci producentů, tak aby celý ten sektor fungoval efektivněji, ale Celkem za to, a to si v té zprávě přečtete, nejsme spokojeni s tím pokrokem, kterého bylo dosaženo a nadále máme před sebou velké úkoly. Pan Andrew má naprostou pravdu, když říká, že, eh, je tu, eh, za, že jsou tu finanční prostředky i eh, v druhém pilíři a myslím si, že bychom tyto prostředky měli využít, že by tedy členské státy je měly využívat. Organizace producentů. To je jeden způsob, jak sloučit sílu malých producentů protože to jim dá mnohem větší sílu. A o tom to celé je, to důležité. Ty reformy, které, provedly, které byly provedeny eh, v minulých letech ve společné zemědělské politice, jsou zaměřeny na eh, trh. Eh, nemáme už takové možnosti intervence jako v minulosti. To znamená, že chceme více využít možností samotného odvětví a proto si myslím, že právě organizace producentů jsou důležitým nástrojem pro malé producenty, tak aby spojili své síly, aby spolupracovali tak aby e, si zajistili udržitelnou budoucnost. Velmi na mě zapůsobilo to, co říkala paní McIntyre a uh, mohli bychom tady uh, e, diskutovat i nadále. Organizace producentů by tak například mohly být zahrnuty i v té druhé fázi eh, v rámci krize. Já si myslím, že něco takového je možné. Byla zmíněna otázka černého rybízu v Polsku a dalších eh, čerstvých potravin. Já si myslím, že právě tyto organizace umožňují eh, intervenci v takovém případě, ale musí existovat a musí být nějak organizovány. Já si myslím, že Eh, je škoda, že nemohu říci víc dneska, ale musím být eh, obezřetný. Myslím si, že budeme mít mnoho příležitostí, jak o tomto tématu diskutovat eh, více dohloubky, více ze široka v budoucnu. Děkuji. Bardzo dziękuję. Děkuji mnohokrát. Jak jsem ji řekl, máme zprávu z vlastního podnětu a pokud konference předsedů ji schválí tedy, ale my jsme se na tom takto dohodli dopoledne na zkuzi koordinátorů. A není bod 8. Vývoj situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky a provedení ustanovení balíčku předpisů týkajících se mléka. Je to velice důležitá zpráva, to je bez pochyby. A poprosíme zástupce ředitele, aby nás uvedl do problematiky a popsal situaci, která momentálně panuje na trhu s mlékem a mléčnými výrobky. V září se téma mléka dostane na pořad jednání našeho výboru ještě jednou. Půjde zejména o systém po plném odstranění kvót v roce 2015. Jde tedy o to, abychom vedli diskusi o tom, jak lépe můžeme řídit trhy právě v okamžiku či poté, co budou odstraněny mléčné kvóty, a to s ohledem na další realizaci této reformy. K tomuto tématu plánujeme zprávu z vlastního podnětu, Jakožto koordinátoři se s tímto požadavkem obrátíme na konferenci předsedů. Pan zástupce ředitele obdrží k této věci slovo a dále bych rád ještě řekl, že bod 9 bych rád, pokud nebudete proti tomu nic nemítat, přesunul na další schůzi na svého výboru a to proto, že bod 8 je skutečně velice důležitý. Slovo má tedy nyní pan Korte. Ano, tak pojďme na další zprávu. Jak jste sám řekl, pane předsedo, tato, zprávě je, eh, tato zpráva je mnohem více než eh, obyčejná zpráva. Rád bych eh, odlišil dva body. Za prvé, to, o čem ta zpráva je, to znamená ta klasická část provádění mléčného balíčku z roku 2012. A druhá věc, to je to, co je na konci zprávy, politicky důležité otázky o síle odvětví mléka po uh, roce 2015, až budou zrušeny kvóty, kdy už nebude kontrolována dodávka. Pokud jde o tu první část, tak eh, pojďme se nejprve podívat na to, co byl původním záměrem této zprávy. Chcem, chtěli jsme zhodnotit to, co se stalo od roku 2012, jak tedy členské státy a producenti využili možnosti, které skýtá společná organizace trhu. Uh, ještě jednou zdůrazňuji, že hovoříme především o tom, jak se eh, producenti mléka organizovali. Je to podobné jako v oblasti ovoce a zeleniny a eh, v té příslušné zprávě. Členské státy tedy mohou eh, znést požadavek písemných smluv. Kromě toho zemědělci mají možnost kolektivně vyjednávat o smlouvách. Společná organizace trhu umožňuje aktérům v rámci dodavatelského řetězce vést dialog. Za čtvrté je to také pravidlo, které umožňuje regulaci dodávek e, síru s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením. E, zatím je poměrně záhy Eh, poměrně brzy na to, abychom to hodnotili, protože eh, rok 2012 není příliš vzdálen. Dospěli jsme k závěru, že 12 eh, členských států dostálo mm, tomu prvnímu pravidlu. Je tu v šesti členských státech mnoho milionů uznaných organizací. Čtyři členské státy zažily kolektivní vyjednávání těchto organizací a ve dvou členských státech byla sestavena pravidla pro regulování dodávku e, sírů. Já si myslím, že to je ta faktická část zprávy a na konci zprávy komise více hovoří o budoucnosti a v této souvislosti bych chtěl přednést tři poznámky a tím zároveň zahájit diskuzi. První věc. Komise řekla, e, že ta observatoř, která funguje a díky níž získáváme od obchodníků, od producentů e, ve všech sektorech e, ty nejaktuálnější informace o tom, kam trh směřuje, jak se vyvíjí, že to je tedy velmi dobrá věc, protože to je kvalitativní i kvantitativní nástroj pro řízení trhu, pro eh, anticipaci toho, jak se bude trh vyvíjet. Naše zkušenosti s touto observatoří eh, jsou velmi pozitivní a eh, zítra se tedy má konat třetí jednání. Druhá věc. Výhled do budoucna, pokud jde o odvětví mléka. Všechny informace, které máme, hovoří o tom, že ten vývoj bude pozitivní. Já vím, že já sám jsem po dlouhé hodiny poslouchal stížnosti, obavy, eh, co se stane po dubnu roku 2015, jak bude trh reagovat na konec těch eh, kvót kdo z toho procesu zejde jako vítěz, kdo bude naopak poražený. Nicméně trendy, které zaznamenáváme všude, hovoří o rostoucí poptávce, o rostoucím potenciálu pro vývo- vývoz. To znamená, že to jsem k tomu chtěl říci. A na závěr mi dovolte, abych řekl ještě několik uh, slov o tom takzvaném měkkém přistání a o příslušných uh, diskuzích na radě. Domnívám se, eh, že nebylo možné rozšířit tedy eh, eh, měkké přistání v posledním roce, plat, mm, kdy platili kvóty. Komise se pokusila mnohokrát najít nějaký společný základ pro dohodu, nicméně se, tak nepo, se to nepodařilo, nestalo se tak. Nyní už je poměrně pozdě. Eh, mnoho z investičních rozhodnutí, byť ne všechna již byla přijata. Marketing by měl začít 1. dubna a nyní máme skoro srpen, to znamená, že je velmi obtížné odhadnout, eh, nebo je velmi obtížné ještě něco udělat a odhadnout, co děkuji. Bardzo děkuji panu direktorovi. Děkuji mnohokrát, panu řediteli. Nyní má slovo paní Petr. Prosím, skutečně eh, hovořte pouze jednu minutu, buďte stručná. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva ukazuje, že odvětví mléka v Evropské unii lze pokládat za stabilní. Toto ovšem nemohu tvrdit o chorvatském mléčném sektoru. Důvody pro tuto skutečnost vyplývají také z naší národní politiky a částečně také souvisí se samotnými aktéry v mlečném sektoru. Eh, Mléční odvětví v Chorvatsku není v dobré situaci, eh, produkce mléka se velice silně snižuje, máme čím dál tím méně krav chovaných za účelem mléka, máme zde málo aktérů a dále smlouvy pro dodávky mléka, které znevýhodňují malé dodavatele. Neboť velcí výkupci mléka kupují, skupují velké a velká množství. Z toho plyne velký problém pro malé producenty, kteří jsou skutečně velice znevýhodněni. Co můžeme učinit proto, abychom ochránili producenty mléka v Chorvatsku, protože pokud stávající situace bude pokračovat, tak si nedovedu představit, že budou moci přežít. Děkuji a nyní paní McCarthy. Děkuji. Já si myslím, že eh, je třeba uvítat tuto zprávu a systém eh, kvót eh, asi to bude velká událost eh, v příštích letech v tomto sektoru mléka. Já podporuji základní premisu a to je, že indikátory jsou pozitivní a já bych se obával, že mm, mm, mm, kdyby se nemonitorovalo, nemonitorovalo to období eh, po eh, kvótách, tak potom by ten sektor mléka mohl se dostat pod kontrolu velkých eh, firm a mm, proto je, je třeba tedy mít tyto to pozorování. Pokud jde o ty obavy, že ten systém potom poškodí především ty malé farmy, rodinné farmy, takže je třeba si uh, uvědomit, jaký máme manovra, manevrovací eh, prostor, abychom napravili ty anomálie, které by mohly poškodit malé farmy. A je třeba, abychom tam měli takové ustanovení, které umožní tedy zrevidovat implikace eh, na tento sektor, tak jak je to v jiných sektorech. Děkuji. A další řečník je pan Serao. Yes. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Evropské komisi za předložení této zprávy a také děkuji za to, že znovu otevíráme tuto diskusi právě kvůli tomu obsahu. V této zprávě Evropská komise zejména eh, tady říká, jaká je stávající legislativa. Komise eh, uznává, že nemáme nástroje, které by byly schopné čelit to, eh, té volatilitě cen, která narůstá, což se ještě zhorší tato situace, až vyprší ty mléčné kvóty. A tady nemáme ani nástroje pro to, abychom mohli čelit eh, těm důsledkům, kterým to povede v oblasti produkce mléka v, v neznevýhodněných regionech. Studie Mil, European Milk Pod říká, že Například systém kvót ve Švýcarsku, a když byl ukončen, měl skutečně velice strašné důsledky na cenu, která byla placena producentům mléka. Mohla by mi na toto komise zodpovědět? Děkuji. A nyní pan Rode. Na jednu minutu, prosím. Ano, děkuji. Ano, jenom bych se chtěl vyjádřit k tomu stávajícímu nástroji Eh, já myslím, že ty nástroje fungovaly dobře, například pokud jde o producentské organizace a ty povinné smlouvy, ale já nesouhlasím s obavami v tom smyslu, že ty nástroje eh, nebudou schopny vyřešit budoucí krize na trhu mléka. Připomínám, že podle nové SZP tento sektor mléka má velkou záchranou síť, například intervence, soukromé skladování a mm, potom i se to týká tedy exportních eh, dotací, týká se to tedy sušeného mléka a másla, a takže není třeba dále to rozšiřovat. Ale co musíme upravit právní rámec? aby tento sektor mléka reagoval na realitu na trhu, světovém trhu s těmito komoditami. Tedy. Děkuji. Bardzo děkuji, pan posel Dante. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Dantan. Děkuji, pane předsedo. Když eh, jsme vytvářeli ten balíček, tak především nám šlo o příjmy eh, producentů a v této zprávě se vůbec nemluví o příjmech těch zemědělců. To znamená, to, co jsme zavedli, umožňuje to tedy nějak diskriminovat, tedy ti, kteří se angažovali v nějaké organizaci, eh, tedy eh, angažovali se v nějakých kontraktech, tedy mají větší příjmy než ti ostatní. Eh, ta observatoř nám je schopná podat tyto údaje, protože to je důležité, přece je příjem, který umožní těm zemědělcům, tedy který to, který to umožní tato organizace těm zemědělcům. Děkuji a další řečník je pan Odrie. Děkuji. Takže zde bych navázal na toto. Já si myslím, že by bylo nevhodné eh, nějakým způsobem revidovat to, vracet se zpět a zde, eh, to znamená, máme zde eh, producenty, kteří nerespektovali závazky a přece eh, ti nemohou poškozovat ty, kteří respektovali. A pokud, abych navázal na Michela Dantena, já bych chtěl vědět, zdali dnes komise vůbec je schopna vyvodit nějaké pozitivní důsledky z těch smluv, z těch smluvních vztahů. Hm, máme zde nějaké podklady, které to umožní, že tyto smluvní vztahy byly prospěšné a potom otázka budoucnosti sektoru. Otázka se klade takto a to máme zde tedy ty různé zóny znevýhodněné. A jak to tam bude s výrobou mléka, až skončí kvóty? A protože to je otázka vůbec toho eh, celkového pohledu na zemědělský model, který si přeje Evropská unie. Děkuji paní Erans Garcia. Děkuji. Eh, Takže eh, podle dohody ministrů zemědělství kteří hovořili o kvotách pro mléko, tak důležité je třeba eh, stanovit jasné pokyny, abychom věděli, co aplikovat a za jakých okolností. Měli bychom používat nástroje, které eh, předvídá společná organizace trhu, která byla reformovaná nedávno, abychom díky tomu mohli řešit krize, kritické situace. Tyto hlavní směry, tyto pokyny musí i určovat eh, mechanismy prevence krize a systémy rychlého varování. I by měly re- definovat různé úrovně krize podle určitých údajů, indikátorů, které se budou stanovat podle členských států, podle údajů, které nám dá tato observatoř, která sleduje ceny. Já si myslím, že určení úrovní krizí, eh, tak podle toho by se měly aplikovat eh, nástroje. Uvidíme. Zde jde o skladování, zde jde o exportní dotace, o propagaci a podpora organizacím producentů. Mně se zdá, že bychom měli také zahrnout i e, ztráta e, ekonomických marží e, zemědělských podniků hospodářství. Děkuji. A další řečník je paní Ribeiro. Sam. Děkuji za iniciativu komise, ale bohužel, jak se očekávalo, eh, komise tady nemá žádné konkrétní opatření, jak chránit producenty. Nemá tady žádný systém pro to, jak včasně detektovat krizi na evropské úrovni, či na členské, úrovni členského státu, či regionu. Ani tam není žádné zmírňující opatření pro takovéto krize, například nějaké podpory E, či nějaké úhrady, které se týkají exportu či redistribuci produkce. Nic takového tam není. A producenti regionu, jako je můj, Azory, e, velmi odlehlý region, něco takového čekali. Oni vůbec neví, jak bude vypadat ten přechod, jaké ta opatření budou přijata pro budoucnost. Parlament měl být proaktivní, hledat řešení dlouhodobého a střednědobá, pouze tak se zajistí stabilita a e, vyhneme se spekulacím. Co se týče mléčného balíčku, musíme pochopit, že nenahrazuje mléčné kvóty. Jeho podopad bude pravděpodobně při přijde později a nevyhneme se cyklickým krizím. A všechny studie ukazují, že produkce se bude koncentrovat v několika málo členských státech, což to vlastně ohrozí tradiční produkci mléka v regionech, jako je můj, a bude to mít také obrovské zničující dopady environmentální a také sociální. Proto se ptám komise, jak chce zajistit, aby i nadále se vyrábělo kvalitní mléko, jak chce ochránit zájmy regionů a jejich obyvatel. Děkuji, pane předsedo celostručně v jedné minutě nelze schrnout celou problematiku mléka, proto prosím o to, abychom si vyhradili na příští schůzi v září znovu čas na toto téma. Krátká poznámka k situaci po 31.3.2015. Ta situace bude silně závislá na tom, jak bude vypadat situace na světovém trhu. Pokud budeme mít dobrý odbyt na světovém trhu, tak ty dopady nebudou až tak dramatické. Ale i zde nemůžeme eh, my jako Evropská unie vyřešit nějaké jednotlivé problémy. V Německu máme mnoho družstev a jsou tam družstva, která posledních deseti let by eh, platila každý cent. A pak tady máme družstva, které uspořily některé peníze tak, aby a investovali je do budoucnosti. A ty samozřejmě po, v roce 2015 na tom budou lépe než ta družstva, která do budoucnosti neinvestovala. A není možné, abychom tady jaksi eh, odměňovali ty, kteří neinvestovali. Takže třeba vyčkat, podívat se, co děje a znovu se k celé vrá- věci vrátit ještě v září a s klidem si to prodiskutovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pan Dorfman. Eh, myslím si, a mnozí o tom takto hovořili, myslím si, že pokud dojde k masivnímu problému pro zru, po, eh, vypršení kvót, tak to nejvíce postihne malé malé farmy v znevýhodněných oblastech a zejména v oblastech horských. Proto jsme v parlamentu v minulém volebním období již vypracovali k tomuto zprávu z vlastní iniciativy. Já jsem jejím zpravodajem. Já jsem jednu věc zcela nepochopil. Vy, pane předsedo, jste na začátku hovořil o nové zprávě z vlastní iniciativy. Já jsem zcela nepochopil, zda chceme tedy k tomuto tématu vypracovat ještě jednu zprávu z vlastní iniciativy, novou. A nebylo by vlastně lepší se radši podívat do té staré mé zprávy a podívat se na to, co je v ní obsaženo. My jsme tam tehdy komisi dali celou řadu úkolů, ehm, také pomocí ehm, již dalších minulých zpráv z vlastní iniciativy a byla by dobré, aby eh, komise tyto úkoly jaksi vyřešila. Zejména by bylo důležité, aby nějakým způsobem zmírnila ten dopad na producenty v horských oblastech. Já doufám, že nebude až tak ničivý, ale bohužel ta možnost tady je. Pan Roper, prosím. Eh, gerbiamas pirmininkė, noriu padėkoti komisijai už. Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi, abych také poděkoval komisi za tuto zprávu. Týká se tématu, které je velmi aktuální a velmi důležité, především pro ty země, které tady nedostály systému kvót. Litva je jedna ze zemí, která nesplnila požadavky splňujeme je pouze z 80 A já vím, že ten systém že jde tedy o to, abychom našli Eh, optimální systém, především pokud jde o znevýhodněné oblasti. Kolegové přede mnou hovořili o tom, že systém plate by bylo také dobré revidovat při příležitosti zrušení kvót. Rád bych řekl něco o exportu, o vývozu, a to především pokud jde o e, Rusko. Někdy totiž z politických důvodů dochází k omezování vývozu respektive dovozu a e, dotyčné země potom čelí nadbytečné produkci. Já si myslím, že e, to bychom měli řešit, protože to znamená zhoršenou situaci nejen v mé zemi, ale v celé Evropské unii. Děkuji. Bueno, gracias. En primer lugar... Děkuji. Za prvé bych chtěla požádat komisi, aby uh, v podstatě tady nepředkládala nějaké futuristické představy, ale jde skutečně o e, e, přežití malých a středně velkých e, farem producentů mléka v Evropě. A v podstatě je třeba, abychom měli opatření, které která tedy zohlední eh, situaci těchto producentů po eh, kvótách a abyste zanalizovali, jak je to u našich sousedů ve Švýcarsku, kde k tomu již došlo. A je třeba i se podívat na nezávislé producenty, kteří vědí velice dobře, co si přejí a znají velice dobře situaci, ve které jsou. A neberte pouze do úvahy eh, názory organizací, které říkají komisi, co si přejí. A potom, prosím vás, i zavěte znovu mechanismy pro regulaci trhu, produkce. To je jediná garance přežití tohoto sektoru a i velkých venkovských oblastí v Evropě. Paní posel Haribu. Děkuji. Já bych chtěla přidat ještě jednu věc, protože bylo řečeno již mnohé. Eh, myslím si, že ta observatoř pro trh s mlékem funguje dobře, je to dobrý základ pro řízení trhu, ale při řízení trhu a tady se ptám, zapracovali jste tam i to, že potřebujeme nejenom stabilní ceny, ale také ceny, které pokrývají náklady. Mě jako producentce mléka nepomůže, když je trh řízen, ale cena zůstává vždy pod mými e, náklady, takže já bych si přála, aby toto bylo lépe zohledněno. A co se týče té bezpečnostní sítě, hovořil o tom pan Rode, podle mne eh, pro naše eh, podniky ta sítě visí příliš nízko. A proto měkké přistání bych si jakožto producentka mléka, která to sleduje již 30 let, eh, tady bych chtěla říct, že se obávám, že to prostě nebude fungovat tak, jak je to momentálně nastaveno. Děkuji. Další řečník. Pane předsedo, budu velmi stručný. Duben roku 2015 přinese do odvětví mléka velké změny. Ceny budou volatilní, eh, eh, ten vývoj se nedá jasně odhadnout. Eh, pan Doug měl pravdu, když říkal, že minulá zpráva identifikovala oblasti, které jsou problematické. Jsou to především tedy znevýhodněné oblasti v horách, k příkladu. Eh, je tu tedy velký problém. Minule, když jsme schvalovali tuto zprávu, tak eh, jsme ho řešili a vypadá to, že ten problém je tu stále. Eh, stále to vypadá, že cena je diktována a, a ti velcí schrábnu marže. Já si myslím, že tu tedy není spolupráce mezi producenty a zpracovateli mléka a já tedy Eh, vítám vznik té observatoře, ale ptám se, jestli eh, je tu zaveden systém včasného varování v rámci tého, té observatoře, tak abychom byli schopni reagovat na eh, jakékoliv nebezpečí, které tedy přijde. Děkuji. Prosím, paní poslu Dancila. Děkuji a nyní pan Dancila. Paní Dancila, prosím. Děkuji. 31. března roku 2015 budou zrušeny mléčné kvóty, což je věc, která působí velké obavy nejen nám ve výboru pro zemědělství, ale také členským státům. Potřebujeme mechanismus, který by zajistil rovnováhu na trhu. E, sou, e, souhlasí komise s tímto tvrzením? Bardzo děkuji, pan posel Buda. Nyní pan Buda, prosím microfon. Spuneam doar că apreciez foarte mult cum dumneavoastră conduceți ședința și faceți acest lucru foarte bine. Uh, să... Myslím si, že to, tomu jednání předsedáte velmi dobře, pane předsedo. Je tu nerovnováha na trhu mléka a je potřeba uh, do, na ten trh integrovat producenty. Rád bych se zeptal komise, jak bude řešit situaci, která nastala v Rumunsku. tuto chvíli je to totiž tak, že cena v Rumunsku činí 30 až 35 centů. Ale já se ptám, jak je možné zaručit, jak je možné, že farmáři tady dostanou pouze 10 a jak je možné, že tady jsou takové rozdíly mezi členskými státy. Děkuji a nyní má slovo pan Hoisling. Ano, myslím si, že bychom eh, v této diskusi rozhodně měli pokračovat a je třeba se skutečně podívat na to, k čemu došlo ve Švýcarsku. To jsou skutečně důležité věci, které musíme zohlednit v naší debatě. Myslím si, že se nám jedno nepovedlo, nepovedlo to je posílit ty producenty. Máme na jedné straně čím dál tím více koncernů a pro mnohé farmáře vůbec neexistuje možnost eh, prostě v rámci eh, hospodářské soutěže změnit toho, kdo od nich mléko vykupuje. To prostě není možné v celé řadě zemí. Je třeba dále dobudovat tu observatoř, protože k čemu nám obře, observatoř to bude, když nakonec nejsme akceschopni, když toho nevyvodíme závěr. To je jako kdybychom pozorovali loď, která se potápí a nemohli nic dělat. Takže ta observatoř musí být skutečně ještě nadále rozšířena. A pak tady obdivuji optimismus komise v tom smyslu, že ty trhy ráda dále rostou a že neustále roste odbyt. Podívejte se e, na východ do Ruska, jak rychle se může změnit situace a kdo nakonec vlastně zaplatí účet za toto vše. Děkuji. A nyní pan Ferran. Pane předsedo, dvě důležité věci k tématu. Za prvé rozpočet, rozpočet a hosp, ekonomika. To znamená Eh, je to špatné pouze vycházet ze stávajících nákladů, protože po zrušení kvót, tak eh, ty země, které nerespektují předpisy, tak budou mít větší výhodu a to je skandální. Za druhé, zrušení kvót na mléko, to bude znamenat nadprodukci a v podstatě eh, likvidaci eh, řady producentů, především ve Francii. Každý stát by měl eh, vnutit minimální garantovanou cenu těm spekulátorům, tak aby to zajistilo slušný příjem našim zemědělcům. Děkuji. Bardzo děkuji, paní prezident Martínez Jakoč. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně McVinnis. Děkuji, pane předsedo různé názory v rámci tohoto výboru zrcadlí i různé názory v radě. To znamená, že nepanuje jednota. V každém případě příští rok se ty kvóty zruší a já se komise ptám. Eh, z irského hlediska to vítáme, protože eh, pro nás je to potenciál, jak navýšit produkci, ale ptám se, jestli máme dostatečné tržní mechanismy a jestli umožníte Eh, fungování těchto mechanismů dostatečně rychle, když nastane krize, protože minule, když došlo eh, ke krizi, ta komise složila ruce do klína, byli jsme příliš pomalí a farmáři museli zaznamenat velké ztráty. To znamená, že pokud mě dneska řeknete, že ty mechanismy tu jsou a že budou reagovat rychle, okamžiku krize, tak eh, si myslím, že bychom si mohli oddechnout. A další věc, ekologické, ekologická omezení eh, růstu produkce. Já si myslím, že to bude ovlivňovat některé členské státy v tom, co mohou dělat. A kromě toho jsou tu rozdíly mezi malými a stři- eh, velkými E, pro, eh, producenty. Eh, ti velcí někdy mohou mít větší eh, problémy. Děkuji. Děkuji, poprosíme o odniesienie się Děkuji mnohokrát. Nyní se pokusíme se obrátit na generálního ředitele. Máte pouze pět minut, protože tlumočníci nám poskytují pouze pět dalších minut. Za to jsem velmi vděčný, pane předsedo. Je pravda, že tato diskuze se do značné míry podobá diskuzi, kterou jsme vedli eh, se členskými státy a že ty názory se velmi liší. Je také pravda, že eh, není ne, bezvýznamné, že ty kvóty po roce 2015 zmizí. To je obrovská změna. Já eh, samozřejmě nemohu utěšit všechny ty, kteří mají obavy ano, stane se tak a svět v oblasti mléka nebo život mlékařů bude jiný. Ovšem ty předpovědi jsou eh, pozitivní. Nemáme náznaky, které by hovořily o tom, že to bezprostředně povede ke krizi. Nicméně eh, jedna věc je na krizi velmi důležitá a sice to, že nikdy nevíte, kdy vás to postihne a jaké to bude. Mohu vám říci pouze jednu věc. Máme k dispozici nástroje, Eh, v rámci společné organizace trhu. A já bych byl velmi rád, kdybychom se eh, prostřednictvím sekretariátu s vámi mohli podělit o ty, všechny ty dokumenty, které máme k dispozici. Eh, je to inventář nástrojů, které jsou k dispozici. To, co je v tuto chvíli v nařízení. Teď, právě teď. V každém případě je to taková záchytná síť, která zasáhne, pokud budou ceny nízko. Kromě toho je tu konkrétní možnost, jak pomoci zemědělcům v, nevýhodný, v, ne, v, v, v znevýhodněných oblastech. Eh, jsou to různé programy na rozvoj venkova. Eh, kromě toho je možno použít systém přímých plateb i na odvětví mléka. A kromě toho je možné, aby e, členské státy e, použily vázané platby i v oblasti mléka. Je tu tedy mnoho možností, členské státy mohou použít manuál s možnostmi a e, vybrat si z těch možností, které se nabízí. Co tedy komise učiní pro to, aby se vyhnula krizi? Eh, mohu vás ujistit, že nesložíme ruce do klína a nebudeme čekat, až nás ta krize postihne. To určitě dělat nebudeme. A právě proto jsme vytvořili tu observatoř pro trh s mlékem a chceme mít co možná nejlepší informace o tom, co se na trhu děje, včetně toho, co se děje na trhu třetích zemí. Samozřejmě, že nezavíráme oči před realitou ve zbytku světa. Co děláme v odvětví mléka? No, protože právě toto odvětví působí největší potíže a poch- eh, obavy. Pracujeme na pokynech. V tom smyslu, jak tady budeme používat nástroje, které máme k dispozici. To je práce, kterou nevyřídíme za noc ani během týdne, protože musíme definovat e, koncept, kdy vlastně hovoříme o krizi, kdy nastane krize. Už jenom na tuto otázku se velmi liší názory. Někteří poslanci hovořili o tom, že e, důležitá je také marže producentů, indikátory a tak dále. E, moji kolegové velmi intenzivně pracují na indikátorech, díky nimž bychom mohli eh, analyzovat trh a pokud bychom zjistili, že se to nevyvíjí správným směrem, tak nějak reagovat. Dobrá otázka zní, co bychom potom mohli udělat. Samozřejmě, že učiníme všechno, co bude v našich silách pod vedením našeho pana komisaře Čolose a já samozřejmě mohu mezi vás přijít kdykoliv Eh, budete chtít a můžu eh, s vámi o tom diskutovat. Eh, co tady uděláme, pokud nastane krize? Je pravda, že potenciálně jsou k dispozici rezervní prostředky v rámci krizového fondu 450 milionů ročně. Tyto peníze je možno mobilizovat v případě krize, ale není to mnoho. Krize, o které hovořila paní McGuinness, stála 900 milionů euro. Ty prostředky byly mobilizovány poměrně rychle, pokud si správně pamatuju, ale samozřejmě vždycky eh, je možno se dále zlepšovat. 450 milionů eh, ročně není mnoho a eh, kromě toho to není určeno pouze pro mléko, ta krize může nastat i v jiném sektoru. To znamená, že já vám v tuto chvíli nemohu poskytnout odpověď na vaše otázky, ale mohu vás ujistit, že na tom pracujeme velmi intenzivně a že se vynasnažíme eh, v rámci toho regulačního rámce, který je k dispozici, zajistit, aby se sektor dobře rozvíjel. Mohu, mohu, pane předsedo, využít ještě několika málo sekund, protože si myslím, že pan Danten se ptal eh, na eh, ty smlouvy. Já v tuto chvíli nemohu posoudit, jestli je to dobře nebo špatně, ale v každém případě to eh, je, zajistí určitou stabilitu. Úroveň, na které budete uzavírat tyto povinné smlouvy, se může pozitivně nebo negativně projevit v závislosti na tom, jak to bude koncipováno. Děkuji. Děkuji mnohokrát dámy a pánové. Trh s mlékem, tím se budeme zabývat, zabývat ještě, ještě mnohokrát. Před námi je mnoho práce, mnoho zpráv. Ten problém je zde nadále, čeká na vyřešení. Proto dnes nemůžeme tento bod skutečně uzavřít, ale pro dnešek je uzavíráme s tím, že v budoucnosti se s tímto tématem budeme ještě velice zabývat. Další bod číslo 9 jsme odsunuli na příště a číslo 10 schválení doporučení koordinátorů výboru AGRI. O tom jsme hotovořili tedy dopoledne. Máme tady poznámky dvou osob a musíme předpokládat, že v nich nejsou žádné chyby. 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 5, 1, 6, k tomu bychom se měli vrátit. Opakuji, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6. K tomu se ještě jednou vrátíme na schůzi koordinátorů, protože tam ještě panují nejasnosti mezi koordinátory. Pokud máte nějaké poznámky, tak Eh, se to potom prodiskutuje ve výboru. Tedy body 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Pokud tam jsou nějaké poznámky, tak to tedy přeneseme. To je ta nová formule. A totiž, že informace z schůze koordinátorů musíme tedy předat výboru celkově. Tímto se dostáváme k závěru a informuji pouze o tom, že příští schůze se bude konat 3. a 4. září. Po každé začneme v 9 hodin ráno a připomínám vám, abyste nezapomněli na pozměňovací návrhy. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, mm, pane předsedo, do různého velice rychle taková poznámka. Ve chvíli, kdy předseda komise Jean-Claude Juncker eh, vytváří tedy komisi teď, tak eh, určitě eh, pro náš výbor tedy, já jsem se to dozvěděl nedávno, tak v podstatě tady mm, on Eh, on tedy, eh, eh, takže by, mm, teď bychom neměli tady se vyjadřovat politicky, teď v tomto okamžiku, kdy pan, komi, pan předseda komise vytváří komisi, tak bychom neměli se politicky vyjadřovat a snažit se nějak ovlivnit jeho budoucí volbu. Předseda, toto téma nebudeme dále rozvádět. Myslím si, že bylo to, že to bylo individuální vyjádření tří jednotlivých poslanců. Něco takového mohou učinit, mohou vyjádřit svůj názor, my s ním můžeme souhlasit nebo také ne. Ale byly to prostě tři jednotlivci, kteří se vyjádřili, řekli, co si o tom myslí, takže stručně. Jako jeden z těch, kterých se to týká, stojím za tím, co jsem řekl. Doufám, že ostatní uh, učiní stejně. Uh, nebudeme si navzájem říkat, uh, co kdo má dělat, nebudeme si navzájem diktovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem tím dalším postiženým a jakožto takový bych se chtěl také vyjádřit. Já jsem zde poslancem a nebo nebude mi nikdo předpisovat, jaké názory já tady budu zastupovat. Byl to jednotlivý názor, nebyl to názor koordinátora, nebyl to názor frakce, ale já jsem natolik sebevědomý, že tady vyjádřím svůj názor a eh, já se těším na den, až eh, budeme mít nového komisaře. Děkuji. Pan Dorfman. Jedna věta, pane předsedo. Také si myslím, že když ten sál tady je tak malý, tak je třeba, aby se zajistilo, že tady bude dost míst pro poslance. Já jsem zde, jsem přišel a Eh, bylo mi to velice nepříjemné, a totiž to, že na mém místě již někdo seděl, kdo potom již tady v sále nenašel eh, pro sebe místo. Eh, při veškerém respektu vůči návštěvníkům a tak dále je nutné zajistit, aby tady bylo dostatečně množství míst pro poslance aby, a náhradníci, aby všichni tady skutečně měli své vlastní místo. Děkuji. Je mi velice líto, že nebylo možné to upravit. Dříve jsme s tímto problémy neměli, ale pak se situace zkomplikovala a i když se takto zkomplikovala, tak jsme, jsme myslím, měli velice bohaté rozpravy. Měli jsme dnes asi 95 vystoupení jednotlivých v rámci našich rozprav a Myslím si, že i za této situace jsme byli schopné, schopni mít tady žádnou schůzi a zohlednit veškeré poznámky a názory. Děkuji také tlumočníkům za e, práci navíc, kterou pro nás odvedli a přeji všem krásnou dovolenou, děkuji vám za tvrdou práci a také za to, že jste byli tak aktivní na našem dnešní schůzi. Pan Des ještě jednou, ne? Zcela stručně, pane předsedo. Já bych chtěl navzdory všemu dnes velice poděkovat za naše první schůzi, které předsedal náš nový pan předseda a jsme přesvědčeni o tom, že bude dobrým předsedou tomuto výboru. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát.